Right, welcome everybody. I can see that uh, colleagues are obviously enjoying a... Kolegové, eh, všechny vás tady vítám. Eh, není nás tady mnoho. Eh, nicméně schválíme si pořád jednání. Vidím, že nikdo není proti. Ne, nikdo není proti. A máme tady řadu oznámení předsedy, takže samozřejmě jsme webstreamováni. A jak vám již bylo řečeno ze strany sekretariátu, zítřejší zasedání bude v místnosti 3G2 v budově ASP. Tam jsme vlastně měli být už ne, teď, ale e, byli jsme kvůli měnovému dialogu přesunuti sem. Prosím vás tady, abyste si všechny dokumenty vzali sebou po skončení dnešního zasedání. Dále budeme mít mimořádné zasedání Ekonu a AFKO. A sice 20. prosince od 18.30 do 20 hodin. E, to je jediný slot, kdy jsme e, byli schopni toto zorganizovat. Jean Paulet, toto jsou pouze oznámení předsedkyně. Chtěl jste něco říct? Já jsem chtěl jenom něco upřesnit. Je to od 18.30 do 20 hodin, protože někde jsem viděl do 22 hodin. Je to do 20 hodin, že? Zítra. The joint, the joint meeting, eight... Společné zasedání je 18.30 až 20.00. To znamená hned po ekonu a doufáme, že se nám to podaří dokončit do 20. hodiny. A bude to v místnosti 6Q2. 6Q2. To je zase ještě jiný, jiná místnost, než ve které bude ekon. To znamená, že bude muset se rychle přesunout z 3G2 do 6Q2. Eh, bude to eh, běh, poněvadž teleportování nám zatím nefunguje. Všichni členové Ekonu dostali už eh, návrh textu dohody. To znamená, že budeme moci se o tom pobavit a bude to samozřejmě webstreamováno. Pokud se týče výročního, výroční návštěvy ECB, které se odehrálo minulé pondělí, eh, tak musím říci, že tam jsme si s guvernérem Dragim a také s ostatními spoluguvernéry se eh, mohli pobavit celkem otevřeně o problematice, eh, která tady nám v Evropě hrozí, otázky stability a tak dále. Ale s Mariem Dragim se ještě pobavíme dnes. Pokud se týče SIPA, já předpokládám, že zítra k tomu budou být nějaká oznámení podle eh, odstavce 73, eh, pokud tedy eh, bude text hlasován v Koreperu do té doby. Pokud se týče trialogu o derivátech, tak čtvrtý trialog byl 3. prosince Nasledující byl dnes dopoledne, bylo dosaženo určitého pokroku, ale je třeba ještě to eh, dořešit a příští zasedání trialogu bude 23. ledna, což bude někdy před nebo po výborem. A teď jsme u bodu číslo 3, což je Evropský systém národních a regionálních účtů v Evropské unii. Spravodajkou jsem já osobně za náš výbor. Zpráva v dosavadním změní už byla zveřejněná a, eh, jak jsem už řekla, jde o kompilaci a publikování určitých eh, makroekonomických údajů v rámci EU. Návrh komise je prakticky za to rozsáhlou revizí evropského systému ESA, tedy těch eh, systémů národních a regionálních účtů, což je de facto eh, eh, podle toho, co platí v rámci OSN z roku 2008, systém NSA. Já jsem se ve zprávě snažila říci, že eh, členské země velice často vyjadřují obavy z administrativní zátěže a na základě toho žádají o výjimky. Já jsem mimo jiné navrhla, aby do budoucna se uplatňovaly spíše automatické eh, metody sběru dat v reálném čase. Existuje řada možností, jak se to dělá třeba v supermarketech a podobně, takže možná, že i eh, v našem případě by bylo možné tu technologii nějak využít. Dále eh, data, která se poskytují, by měla být eh, maximálně úplná v rámci tedy vzájemu transparentnosti, pokud se týče veřejného sektoru a samozřejmě měly by být, měly by být uživatelsky přívětivě použitelná. Z hlediska metodologie bude třeba poskytnout úplnější obraz, zejména pokud se týče ekologických aspektů činnosti domácnosti a činnosti veřejného sektoru. Já jsem se pokoušela omezit výjimky úplně na, vý, na nezbytné minimum a také stanovit časové termíny. Jedním z důvodů potíž, potíž v minulosti byly nedostatečné zdroje a eh, české země se na to v celku do nekonečna vymlouvaly, čili to nemůžeme nechat úplně tak. Eh, Vyzýváme komisi, aby se zcela přepracoval program předávání dat, poněvadž ta současný systém je poněkud eh, nepřehledný, nejsou tam jasné termíny a tak dále. Čili tady jde o sladění s příslušnou směrnicí. Pokud se týče eh, reportingu kvalitativního každé dva roky, eh, kterého by se měl dostat Evropskému parlamentu, tak eh, tady eh, se žádá delší eh, období pro zkoumání delegovaných aktů, tady, aby to bylo tedy více než ty tři měsíce, dva plus dva. Dále jsem změnila kritérium 50%, pokud se týče veřejných účtů. Nyní se tomu říká 100% kritérium. Podle toho 50% kritériu, to znamená firmy vlastněné vládou, Eh, nebo prostě eh, veřejnými majiteli, ať už jsou to eh, regiony nebo vlády. Pak tady, když si vezmeme příklad, řekněme, dopravního podniku regionálního, který dostane 51 svých příjmů z prodejů například jízdenek ke své aktivity, tak to je potom statisticky kvalifikováno jako soukromá firma a já nevím, nakolik je to přesné, eh, jako přesná reflexe. Eh, firmy, které eh, alespoň středně době nedosahují 100% krytí svých nákladů, pak se nemohou uchovat jako soukromé firmy a podle mě by tedy neměly být považovány za firmy soukromé. Jedním z řešení, které by tady se nabízalo, by byla meteorická změna tím, že eh, veškeré eh, firmy, které patří státním orgánům nebo samozprávným orgánům, by měly být považovány za veřejné firmy. Také si asi všimnete, že tady navrhuji pozměňovací návrhy předložené Evropskou centrální bankou. Já jsem veškeré návrhy zapracovala, včetně příslušných zdůvodnění, poněvadž domnívám se, že je vhodné, abychom je projednali na tomto fóru. Já s nimi souhlasím a zajímalo by mě, jak se k tomu budou stavět šedový, eh, stínový zpravodajové. Proto eh, je mám zde všechny zapracované. Tak a nyní si přeje promluvit komise. A já nevím, jestli ještě také stínový zpravodajové. Teodor, dobře. Jo, mulțumesc, doamnă președinte. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych eh, vám poděkoval za veškerou eh, snahu, kterou se vložila do zpracování této práce, zprávy. Eh, musíme říci, že návrh Evropské komise má přes tisíc stran. Také jsem se podrobně seznámil s pozměňovacími návrhy a domnívám se, že většinu těchto pozměňovacích návrhů lze podpořit. Souhlasíme s vašimi připomínkami ohledně výjimek. Opravdu si myslíme, že by měly být jenom dočasné a v každém případě by se měly revidovat. Také máme za to, že Komise by měla předkládat zprávu jednou za dva roky. To říkáte vy, ale my si myslíme, že by to bylo příliš často. Myslíme si, že ta zpráva týkající se kvality účtu by měla být podávána Evropskou komisí parlamentu jednou za tři roky. Mělo by to být podobné jiným obdobným obdobným zprávám a myslím tady na pozměňovací návrh 11. Co se týče toho pravidla nebo kritéria 50%, co se týče zpětného získávání nákladů, na základě čeho eh, se pak hodnotí podnik, eh, zda spadá do soukromého sektoru či ne. Tady musím velice otevřeně říci, že jsem asi tomuto návrhu nevěnoval možná dostatečnou pozornost. Myslíme si, že budeme se touto věcí muset dále zabývat, abychom eh, zjistili, proč Evropská komise se rozhodla navrhla 50% a proč by bylo lepší se přesunout na pravidlo 100%. Je mnoho eh, podniků ve veřejném sektoru, které dostávají dotace od vlády, od státu, například eh, vodní, podniky vodohospodářské, dopravní podniky. A za to zase poskytují službu, která je placená, ale to nepokrývá 100% nákladů, které tyto podniky mají. Co se týče pozměňovacího návrhu 19, tady se navrhuje, aby byl vyškrtnut. To navrhla i Evropská centrální banka. Budeme muset eh, ještě tento pozměňovací návrh projednat v naší skupině. Ale teoreticky za to si nemyslím, že by tady byly nějaké problémy Nicméně eh, bychom ještě eh, rádi počkali, abychom eh, nechali se k tomu vyjádřit kolegy z naší skupiny. Pokud mohu soudit na základě informací, které jsem obdržel, informací, které mám ze země, která, kterou nejlépe ze všech znám. Myslím si, že tady probíhá určitá diskuse ohledně termínů přílohy, eh, totiž uvádějí celou řadu eh, termínů. A dosud ještě chybí sladění mezi evropskými členskými státy. Eh, jak se dozvídám, předpokládají se konzultace. Pokud tomu správně rozumím, pak zástupci Eurostatu by měli jet do těchto členských států ve snaze zjistit, proč některé členské státy navrhují termíny odlišné od těch, které eh, jsou v příslušné příloze. Ale je to tedy nesmírně rozsáhlý dokument Domnívám se, že zpravodajka opravdu odvedla skvělou práci. Děkuji, děkuji mnohokrát. Kej si přeje hovořit Filipe. Prosím, Filip, prosím, máte slovo? Dobře? Tak to je jedno. Tak tedy Kej asi jako první. Asi hovoříte za Vicky. Já budu hovořit jménem kolegyně, která tady s námi dnes bohužel nemohla být. Takže nejprve díky zpravodajce eh, a především díky za eh, to zdůraznění, že údaje musí být spolehlivé, transparentní a eh, dostupné. Musí taky odpovídat opravdu současné situaci. Jak všichni víte, jedna věc je členským státům tedy předložit určité legislativní normy, on je, dejme tomu, schválí, ale pak jde o to prosazování. Jsou tady členské státy, samozřejmě v podstatě všechny, které nechtějí další administrativní zátěž ani v tomto případě. S ohledem na tyto e, věci e, si dobře uvědomujeme, že některé členské státy mají určité pochybnosti ohledně některých návrhů, včetně pozměňovacích návrhů e, před zpravodajky. Jde o to ještě tyto věci zohlednit také v diskuzi s stínovými, dalšími stínovými zpravodaji a s ECB. Předsedkyně, děkuji. Filip, budu velice stručný. Nejprve chci podpořit celou řadu pozměňovacích návrhů, které si tady uvedla, Sharon, ohledně transparentnosti, přístupnosti a užitečnosti informací zúčastněným stranám a občanům obecně. Zároveň se mi také velice líbí skutečnost, že jsi tady eh, zdůraznila také otázku eh, nákladů na eh, výzkum které by měly být oddělené od těch běžných takzvaných provozních výdajů. Potom pozměňovací návrhy 3 a 6, tam hovoříš o nutnosti dalších metodologických studií, tak aby se ty otázky na e, národní a regionální úrovni propojili e, a samozřejmě je třeba měřit ty správné e, věci. My bychom rádi ještě zdůraznili to, ty formulace v těchto dvou pozměňovacích návrzích, ale každopádně musím říct, že ty návrhy se nám líbí. Předsedkyně, kdo ještě další by se chtěl vyjádřit? Vím, že pan eh, Šikluna je na nějakém jiném jednání, na jiné schůzi, takže zde dnes být nemůže a nepochybně mi dá najevo, co eh, k dokumentu eh, chce připojit, pokud něco. A teď je tady pan Nordland, ředitel Eurostatu za komisi, který si vezme slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Co se nás týče, tak my jsme velice vděční za to, že máme e, od vašeho výboru podporu e, či této legislativě e, která se tedy zabývá skutečně zásadními věcmi, jak to také ukazujete ve své zprávě. A odpovídá nutnosti implementovat normy v členských státech v nadcházejících letech. Jsou tady tři věci, které bych chtěl zdůraznit a které se týkají e, zprávy jako takové. Za prvé, naprosto souhlasíme, jak si asi také dovedete představit, e, o, co se týče nutnosti omezit e, ob, počet těch výjimek pro členské státy. Teď se dostáváme právě do této fáze, kdy to musíme e, řešit. A musím říct, že jakmile jsou tady výjimky, tak hodnota těch statistických údajů nutně a rapidně klesá. Takže je třeba omezovat případy, kdy budeme přijímat e, možnost výjimek a skutečně e, se omezíme pouze tam e, na ty situace, kde ve členských státech bude zapotřebí výrazných změn e, v určitých statistických přístupech. Takže nechceme tímhle ale otevírat v žádném případě dveře pro celou řadu dalších výjimek, tak aby se členské státy Eh, přeháněli v tom, kdo o ně požádá. Pak za druhé bych chtěl zdůraznit ještě něco, co už tady zaznělo v ostatních příspěvcích. Eh, otázka oddělování tržních a netržních eh, činnosti. My samozřejmě chápeme hodnotu toho argumentu, co se týče těch 100%. Eh, pokrytí nákladů eh, z výnosu, ale ona je to dost citlivá otázka. Členské státy eh, samozřejmě mají své stanoviska, svá stanoviska k této věci a ono to ještě vysvětne v dalších diskuzích. Třetí bod, jsou tady některé aspekty institucionální v té zprávě a týkají se také formálních konzultací u těch aktů v přenesené pravomoci. My každopádně doufáme, že závěrem se dostaneme k něčemu, co bude v souladu s meziinstitucionálním dohodou, tak jak byla stanovena na té více horizontální úrovni. Máme samozřejmě excelentní pracovní vztahy s ECB, e, každodenní pracovní vztahy, nicméně doufáme, že e, při, e, najdeme taková řešení, která nebudou E, vyžadovat příliš velké e, množství byrokracie. Přece systém a e, duch sám těch aktů v přenesené pravomoci jde právě tím směrem, aby se ta administrativní zátěž snížila. Takže každopádně děkujeme za spolupráci a děkuji paní předsedkyně. Děkuji a já také děkuji stínovým zpravodajům, kteří se zúčastnili našich minulých zasedání a tím pádem jsme mohli si vyměnit eh, stanoviska. Já bych ještě chtěla se vyjádřit eh, zpátky k tomu 100% eh, versus 50%. Čili tady to bylo to myšleno tak, že to bude buď tedy 50 ano, anebo nic. Eh, v tom rozhodování, tedy jestli to bude eh, jaksi veřejný sektor nebo ne. A my jsme tedy, eh, já jsem se konec těm 100%, možná, že ne zcela 100%, ale blízko tomu. Ale zdálo se mi, že těch 50% to se mi zdálo prostě nevýstižné. A my máme skutečně mnoho podniků, které pracují i s veřejnými prostředky a pokud je tady takto nezaznamenáme, tak mm, bychom museli uvažovat o něčem jiném, jak to vystihnout. Pokud se týče nákladu mm, návrhu ECB, mm, tak já jsem si vědoma, že tady nějaké náklady s tím spojené jsou a proto je právě předkládám k diskusi. Čili to je třeba proskoumat z hlediska přínosu a nákladů. Ale já bych řekla, že alespoň tady předběžně myslím, že je vhodné mít přesnější statistiky vzhledem k tomu, v jakých podmínkách se nacházíme. Možná se bude dát demonstrovat, že některé z těchto návrhů by byly příliš drahé a já tady jsem zcela otevřena jejich změna. Eh, pokud se týče formulací, já jsem se pokoušela, aby to bylo v souladu s interinstitucionální dohodou, ale samozřejmě u statistik eh, ty jsou významným zdrojem informací pro ECB, takže Eh, proto se k tomu asi chce eh, více vyjádřit. No, myslím, že není třeba k tomu nic dalšího dodávat. Eh, pozměňovací návrhy prosím do 18. ledna v poledne, debata proběhne 28. a 20. března bychom měli hlasovat na výboru a v květnu by se to mělo dostat až na plénum. Takže děkuji vám a další bod na programu eh, si vyžaduje přítomnost Astrid eh, Lulingové, která tady zatím není. Tak jestli je prosím vás za dveřmi, tak pro ně někdo skočte. Where we've been 10 minutes too quick. No, tak my máme eh, trošičku 10 minut náskok, takže ale už eh, Astrid, my jsme to vzali trošku hopem. Oni si neodejde. Checking, Oli is here. Uh... Tak Oli je tady, Filip taky. Ivone, druhý Filip. So this is, we're on to agenda. Takže bod číslo čtyři, a to je zdanění energetických produktů a elektřiny, kterou se mění struktura rámcových předpisů. Dnes bychom se měli zabývat pozměňovacími návrhy a navrhovatelkou je Astrid Lulingová, takže eh, jakmile se usadí, bude moci rovnou začít. Měli jsme tady 219 pozměňovacích návrhů, čili aktivita obrovská. Ano, ale máme zde také stanoviska od pěti výborů. Eh, to znamená, že tady opravdu máme, máme o čem hovořit. Oui, merci, madame. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já se hluboce omlouvám, ale opravdu je to tak, jak říkáte. Eh, měla jsem eh, přijít na program 15.45 a eh, to ještě neodbylo. Předsedkyně, já mám na trojce nějaký jazyk, který není francouzštinou. A to jsem já, to, jsem, to je moje francouzština, pane kolego, co, která není skutečnou francouzštinou. Eh, eh, pan Kozes, eh, mám tam italštinu nebo nevím co? Ne, to je lucemburská francouzština, pane kolego. Ten hlas je velmi příjemný, ale nerozumím ničemu na, na trojce, na kanálu číslo tři říká pan Kozes. Paní Lulik. Tak poslouchej, prosím tě, originál, to je na nule. E, originál není nula. Ale není to normální, že mám na trojce jiný jazyk, ne? Ptá se pan poslanec. Paní Lulik. Ne, radši už nic, to je dobré. Mohu? Mohu, šéfe. Paní předsedkyně, vážené kolegyně a vážení kolegové, tak jak je zvykem, chtěla bych poděkovat všem poslankyním a poslancům, kteří byli tak laskavi a předložili pozměňovací návrhy k mé e, navržené zprávě. E, a je to tak ještě jako průchodné množství, dá se to zpracovat, eh, je jich 218 či 19, já jsem se bála, že jich bude přes tisíc a samozřejmě jsem vyjednávala s kolegyněmi a kolegy, abychom dospěli pokud možno eh, k nějaké verzi mé zprávy, která by měla šanci získat většinu eh, v tomto výboru, ale ono to nebude snadné. Já navrhuji, abychom se hned pustili k, do jádra věci a pro, e, prali ty pozměňovací návrhy na základě takových tematických celků. Bude ta diskuze jednodušší. Za prvé, je tady jednoduchý návrh odmítnout ten text. Tento návrh má tu výhodu, že ji ho podporuje jeden kolega z EPP a jeden kolega z sociálních demokratů, kteří říkají, že návrh Evropské komise e, je opravdu předmětem velkého odporu e, také v radě. Já naprosto chápu postoj těchto kolegů, ale kladu si úlohu, zdali je skutečnost, eh, že máme být konzultováni jako parlament, eh, dostatečným důvodem pro to, abychom text jako takový odmítli. Eh, já jsem poměrně skeptická vůči takovému to postoji a myslím, že se můžeme pokusit o nějaké návrhy, které by si zasloužily u rady uspět a měli šanci uspět, ale říct rovnou ne, no, dejme tomu, že by většina zde přítomných kolegů eh, eh, podpořila ty dva, kteří to chtějí úplně odmítnout, no tak pak se předtím skloním, ale pokud tomu tak není, tak bych šla cestou pozměňovacích návrhů. To za prvé. Za druhé, polští eh, kolegové eh, navrhují, aby spoplatnění eh, toho CO2 bylo dobrovolné, bylo fakultativní. Evropská komise už ale vlastně navrhuje, že by nové členské státy měly E, pro zavedení tohoto poplatku delší časový úsek. A já se táži, zdali bychom měli jít ještě dál a celý tento režim uvést do e, praxe pouze jako možnost jako dobrovolný e, režim já v tomto směru ještě nejsem úplně rozhodnutá, ale udělat z toho režimu pouze e, vlastně fakultativní záležitost, to by znamenalo další překážky na vnitřním trhu, který už jich opravdu zažívá hodně. Je tady obrovské riziko nerovnováhy uvnitř Evropské unie, pokud bychom měli jít cestou návrhu našich polských kolegů. Pokud jsme e, přesvědčeni o dobrém opodstatnění e, toho E, zdanění CO2, tak to prostě přijměme a to na úrovni, která by byla přijatelná pro členské státy. Možná, že tady je určité manevrovací pole, co se týče e, vchodu v e, platnost toho předpisu pro nové členské země, ale myslím, že bychom měli jít touto cestou. Každopádně mě zajímá váš názor. Za třetí, přiměřenost. Mám to potěšení, že konstatovat, že celá řada kolegů přišla s pozměňovacími návrhy, které jdou stejným směrem jako mé vlastní vidění věcí. Například eh, je tady návrh eh, zrušit eh, ten celý systém, což by mělo ale velký vliv na, na, na ceny eh, paliv, konkrétně eh, ceny nafty a tím pádem by se to také promítlo do ekonomické situace Evropy a do inflace. My tady diskutujeme, ale Evropská unie, na to nezapomínejme, eh, stále víc a víc zapadá, zabředá do krize. Ekonomické prostředí na tom opravdu není moc dobře a tady musím říct, že tedy se mi zdá, že bychom neměli jít eh, cestou návrhu Evropské komise. Stínový zpravodaj sociálních demokratů není tohoto eh, eh, názoru. Každopádně musím říct, že sociální demokraté jsou ve svých názorech opravdu velice extrémní. Já jsem si vždycky myslela, že to je spíš EPP. A tady přichází i od EPP eh, e návrh posunout eh, ty, eh, to datum uvedení v platnosti až na květen 2020. Každý si zdá se umě, uvědomuje tu otázku přiměřenosti a toho, že by tento návrh výrazně penalizoval automobilový průmysl. Takže já bych se držela svého původního postoje a zajímá mě opravdu, jak si, eh, co si o tom myslí většina kolegů. Je to zásadní bod bod. Za čtvrté, e, toto je něco, co zase je dost podobné To je předchozí věci, je to s tím spojené. Ta automatická indexace e, těch e, poměrů, těch měr, to je dobrý, dobrý přístup. Myslíme si, že to je opravdu nejlepší řešení, tak jak to navrhuje komise Někteří by rádi šli ještě dál, jiní si zase myslí, že by o tom měla rozhodovat e, rada na zásadě jednomyslnosti, ale jak víte, rada nemůže rozhodnout bez e, návrhu komise. Musíme postupovat tak, jak je obvykle. Pátý velký problém je otázka výjimek. Tyto výjimky se vztahují e, na několik oblastí nových oblastí. Nejprve musím říct, že řada mých kolegů žádá, aby e, letecká a námořní doprava již nadále nebyly předmětem výjimek. Někteří chtějí, aby tyto dva sektory se také e, dostaly do toho pole působnosti nové normy. Další zase e, říkají, že by to alespoň měla být možnost a tady se chci obrátit k Evropské komisi. Zajímalo by mě, co si Evropská komise o tomto myslí. Chtěla bych jasnou odpověď. Já už jsem se zástupcem komise mluvila. Já jsem to totiž chápala tak, že začlenění letecké a námořní dopravy není z právního hlediska možné. Vzhledem k tomu, že tady existují mezinárodní úmluvy, dozvěděla jsem se nicméně, že to není z právního hlediska možné u letecké dopravy, ale e, z politického hlediska by to u námořní dopravy možné bylo. Někteří mý kolegové tvrdí opak. Například se e, odkazují na jednu případovou, e, na jednu studii o posouzení dopadech, podle které komise chce nějaké pravidelné intervaly, jako kdyby ta otázka byla ještě stále otevřená. A dřív, než to položím jako politickou otázku, tak musím říct, že už jsem dostala otázku po té právní linii v kuluárech před chvílí a komise by se prostě měla jednoznačně vyjádřit, abychom ve věci měli jasno. Za šesté, další téma výjimka e, vzhledem k komerčnímu e, využívání nafty. To je možnost, kterou využívá určitý omezený počet členských států již teď. Návrh komise e, na jde cestou zrušení této možnosti. Celá řada pozměňovacích návrhů se ale snaží udržet tuto výjimku a z důvodu soudržnosti bych byla já osobně také spíš proto zrušit to. Ale ta otázka je zásadní a pak je tady e, samozřejmě téma přiměřenosti. Přiměřenost musí být zachována. Pokud není přiměřenost, tak tady musí být samozřejmě ty minimální stropy a otázka vyčlenění tohoto sektoru v dopravě obchodního rázu eh, nabírá eh, menšího významu. Ale my samozřejmě tuto otázku budeme muset také probrat. A to není všechno. Je tady ještě otázka zacházení s nepevnými či obnovitelnými eh, energetickými zdroji, to je další třetí bod v té oblasti výjimek. Otázka zní takto. Budeme se e, stavět ke každému energetickému zdroji stejně a neutrálně, to znamená podle e, objemu emisí CO2 a minimálních stropů, či je tady zapotřebí nějaké diferencovanější zacházení a e, vzetí v ohled i dalších e, otázek. A u toho skapalněného plynu a u e, zemního plynu já jsem již navrhla diferencovaný přístup, někteří mý kolegové chtějí jít ještě dál. A otázka paliva z biomasy, je také předmětem debaty u řady kolegů. A já ještě počkám na to, jak se diskuze vyvine a zda se tedy daří najít něco koherentního, protože si myslím, že cílem číslo jedna naší směrnice je rovné zacházení s energiemi. A toto rovné zacházení by prostě mělo nadále přetrvat, i když e, samozřejmě se nevyhýbám e, možnosti výjimek tam, kde to je nutné. Čtvrté téma u té oblasti výjimek je výjimka, e, která se vztahuje na lesní hospodářství, zemědělství a tady musím říct, že komise přišla s celou řadou pozměňovacích návrhů a e, podobně jako já e, tuto myšlenku podporuje, zatímco socialistický e, zpravodaj to chce podrobit určitým podmínkám a pan Lamberts chce, aby se všechny hospodářské oblasti staly předmětem rovného zacházení. Musíme jistě ještě počkat na stanovisko zemědělského výboru k této věci. A poslední bod v té velké kategorii výjimek je otázka e, postoje k vytápění obytných e, domů. E, celá řada kolegů přišla s pozměňovacími návrhy a chtějí, aby tato možnost byla jednoduše zrušena i za cenu toho, že tady prostě budou znovu zavedeny určité přerozdělovací mechanismy e, pro ty e, citlivé příjemce e, pro ty nejchudší domácnosti. Já nejsem proti, ale ta byrokratická zátěž nesmí být příliš veliká. My přece nebudeme teď zavádět nějaké složité mechanismy přerozdělování jenom proto, že chceme Eh, takzvanou pravdu v oblasti cen. Já eh, žádám, aby mě někdo přesvědčil o tom, že tohle je nutné. Takže paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, toto jsou hlavní oblasti pozměňovacích návrhů, hlavní témata pozměňovacích návrhů. Velice se těším na eh, stanoviska svých kolegyň a kolegů a musím říct, že ty pozměňovací návrhy, které byly e, předloženy, nejsou až tak úplně odrazem většinového myšlení. Já bych byla ráda, kdybych měla jasnou představu o e, o těch, kteří chtějí víc, protože komise předložila něco, co znamená vlastně méně. Já se tak nějak trochu cítím jako mezi těmito dvěma tábory a jako někdo, kdo drží takový ten eh, středový postoj. Eh, jednání se budou odehrávat v lednu příštího roku mezi mnou, stínovými zpravodaji a těmi, kteří předložili pozměňovací návrhy a já eh, doufám, že komise nakonec eh, přijde s takovým textem, který evropskou ekonomiku podpoří. Také se těším na reakce k oblasti nukleární. Už teď eh, zelení chtějí, aby jaderná energie je byla také zahrnuta do tohoto návrhu. Komise tam tuto věc neřeší, ale máme tady tento pozměňovací návrh. Eh, otázkou je, eh, zda výroba elektřiny eh, z nukleární energie není již pokryta otázkou nástrojem TS. Myslím, že i toto bychom měli mít vysvětleno. Takže toto je mé rezime. Doufám, že ti, kteří nestihli přečíst pozměňovací návrhy, kterých je 218, mají teď alespoň částečnou představu a děkuji za pozornost. Děkuji. A teď přejdeme k stínovým zpravodajům, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já se vynasnažím eh, předložit některá naše stanoviska. A samozřejmě, že eh, se budu snažit zareagovat na řadu věcí, které zmínila paní Luling. Snad bych mohl znovu poznamenat, že návrh komise je velice kvalitní, je velice propracovaný a podložený eh, velice výrazným, vyváženým hodnocením dopadu. Eh, jsou tady určité problémy nastíněny, ale také prostě některé věci docela fungují. Směrnice o zdanění energii je důležitá proto, abychom měli důvěryhodnou politiku. A e, samozřejmě to, co dnes máme, už potřebuje revizi, aby to dobře fungovalo, protože bez revize bychom nepochybně nedosáhli cílu strategie 2020. odpovědnost, e, která na nás počívá, e, se týká budoucí generací, tudíž máme velkou úlohu. Musíme zcela jasně udělat celou řadu kroků, ale celkový názor náš je, že tady máme vytvořit takový rámec, který vydrží po řadu desetiletí. Polské předsednictví bohužel eh, neudrželo své stanovisko a celá řada eh, ostatních pravděpodobně se bude snažit eh, změnit některé další legislativní akty. Znamená to, že dánské předsednictví, které teď už převezme práci, bude muset usilovat o konstruktivnější výsledky. Co to znamená pro nás v parlamentu? Musíme se snažit poměrně rychle vypracovat odstupňované eh, stanovisko dopřed dně zaměřené. Musíme eh, se snažit, abychom šli správným směrem. Rozhodně nesmíme na další, další práci zdržovat. Není důvod, abychom čekali, co se stane v radě. Aby nás bylo slyšet, Musíme eh, náš stanovisko eh, vyjádřit brzy. A když se podívám na pozměňovací návrh, tak se domnívám, že budeme muset zvláště pracovat při vyjednávání v pěti oblastech. Za prvé, domnívám se, že existuje značná podpora, že i eh, pevná jiná paliva by se měla také zdaněvat. Pevná neudržit paliva nebo biodiesel, že by měly být nějak privilegované. To mi připadá celkem zřejmé. A na druhé straně ale neexistují žádná kritéria pro pevná biomasu, pevná biopaliva. Jaká jsou tedy kvalita pro bioudržitelnost? Ono e, to trvalo dlouho, než jsme si udělali nějakou představu a jak tedy můžeme vypracovat skutečná kritéria a jak ještě zařídit, aby se pokud možno co nejdříve začala uplatňovat v rámci této směrnice. V této směrnici e, ale nesmíme jednoduše sem přenášet stejná kritéria pro, na solidní, pardon, na pevná biopaliva, jaká platí pro ostatních, protože ta e, udržitelnost je různá e, mezi různými kategoriemi paliv, takže e, nemůžeme se snažit všecko narazit na stejný vzor. Někteří si myslí, že bychom měli se na to z toho museli stejně, ale já si myslím, že ne. Měli bychom mít diverzifikovanější přístup. Bylo by jenom rozumné a logické, abychom postupovali tak. V zásadě bychom se měli rozhodnout, že všechna paliva, která se používají ke stejnému účelu, by měla být zdaněna stejně. To je zcela spravedlivé a také to znamená, že se vytvářejí předpovídatelné podmínky, takže podmínky pro všechny budou stejné stejné. Pokud bychom e, se na to podívali z, z, krátko, e, z krátkodobého hlediska, pak by to mohlo e, vést k větším problémům. Myslím si, že nejlepší bude, když vezmeme podstatu návrhu komise, ale když se zamyslíme o, nad některými podrobnostmi, které se týkají zaváděcího období. Jsou e, velice závažné argumenty ve prospěch toho, aby tady bylo delší zaváděcí období. Třetí oblast. E, myslím si, že e, v mnoha směrech existuje pra, eh, snaha udržet již eh, ty podmínky, které existují pro notor, motorovou ehm, naftu. V pěti členských státech se uplatňuje snížená eh, sazba daně. Je to samozřejmě restrikce a já jsem samozřejmě také ochoten uvažovat, aby se tady na komerčně používané dýzlové pohonné hmoty používaly eh, stejné daňové sazby, ale dlouhodobě se to nesmí nechat. Valorizace, to pro mnohé členské státy zní jako neslušné slovo, ale nemá to vlastně co dělat se zdaněním energii někde eh, členské státy skutečně používají valorizaci a funguje to dobře. Například valorizace existuje ve Švédsku pro CO2 emise a také pro jiné aspekty energetického obsahu, aniž by to vedlo k nějakým střetům. Indexace, valorizace je velice efektivní způsob jak zabránit tomu, aby se nepodrývaly sazby. Je velice důležité, aby ceny energie se jaksi nebraly s ohledem na daňové sazby. A k tomu už směřuje návrh komise. A doufám, že budeme schopni o tom dále diskutovat a že nakonec vypracujeme dobrý mechanismus, jak provázat minimální úrovně CO2 eh, s Eh, zdaněním a s cenami eh, emis, energií, emisí. A jedná se tedy zase o to, aby tady byly jednotné podmínky pro obchodování s povolenkami. A teď ohledně toho, zda máme eh, se z toho vyjmout povinné, zda, zda tedy ta výjimka pro námořní a leteckou dopravu má být povinná a nebo, nebo pouze volitelná. Ehm, co se týče mezinárodního práva, členské státy by spíše se měly tlačit ve směru zelené cesty, ale já myslím, že bychom měli opravdu konstruktivně se tím zabývat. Budeme se muset ještě podrobněji podívat na jednotlivé detaily a pokud možno si vytvořit takový rámec, který by měl obecnou Um, podporu a aby tedy eh, v radě to potom šlo správným směrem. To jsou některé naše názory a jenom doufám, že budeme mít konstruktivní diskuse a prostřednictvím toho se dopracujeme i k konstruktivním řešení, protože je určitě důležité, abychom tuto směrnici o zdanění energii úspěšně revidovali, protože nejedná se nakonec jenom jednoduše o revizi, jedná se o modernizaci, o aktualizaci a tudíž i to musíme do toho započítat. Chtěl bych bych poděkovat za slovo a poděkovat také paní Luling za velice dobrou prezentaci a doufám, že eh, se dopracujeme k řešení ve spolupráci se všemi eh, frakcemi a se všemi stínovými zpravodaji. Děkuji. Eh, next for Aldi, Filip. Děkuji. Nyní Filip za Alde. Děkuji, paní předsedající. Chtěl bych začít poděkováním paní zpravodajce a e, uvědomuji si, že je tady spousta problémů, které třeba vyřešit. Tak když jsem se podíval na jednotlivé pozměňovací návrhy ze z různých stran, tak tam skutečně ještě zbývá mnoho co udělat. Tady e, je to také otázka obecných principů. My jako liberálové jsme samozřejmě proto, aby naše daňové soustavy byly poněkud zelenější a také je třeba, abychom zde měli stejné podmínky pro všechny produkty. Ta daň, eh, o které tady hovoříme, eh, ta by se měla vybírat způsobem, který je technologicky neutrální a kromě toho nám to musí dát příležitost eh, zapracovat technologie, které teprve přijdou, které dnes neznáme. Z tohoto důvodu já tedy podporuji ty dva principy Evropské komise, tedy především, aby to byla dvoustupňová, eh, dvoustupňové zdanění eh, na základě CO2, tak abychom dosáhli klimatických cílů a za druhé samozřejmě to musí být eh, zdanění podle energetického obsahu, poněvadž to je zase v souladu s našimi cíly šetření energii. Někteří chtějí, aby eh, ta část eh, CO2 byla pouze volitelná. Eh, já se kloním k těm, kteří by to chtěli mít spíše na povinné úrovni. A já myslím, že to je nutné, pokud chceme tedy dospět k modernější technologické základně. A druhá věc je tady otázka proporcionality. I zde je velká rozmanitost názorů ale pokud chceme, aby jednotlivé zdroje energie měly stejné podmínky, tak toto je důležité. Prostě my nemůžeme žádným způsobem preferovat jeden zdroj energie před druhým. Čili je třeba zajistit eh, uplatnění té proporcionality. Vyslechli jsme si tady příklady eh, toho, jakým způsobem se eh, proporcionalita uplatňuje a víme, že nemusí vést ke zvyšování cen energii se automaticky. Eh, samozřejmě, že by bylo logické mít přechodná období, tak abychom umožnili jak spotřebitelům, tak průmyslu, aby se přizpůsobili nové situaci. Čili subsidiarita ta je také důležitá. Eh, je třeba být kreativní v hledání řešení, tak aby ten výsledek byl kvalitní a dobrý. Paní Luling změnila ještě další body a já možná bych zdůraznil jeden a tím je automatická indexace spotřebitelské daně. S tím automatismem je určitý problém. Nesmíme tady stanovit nebezpečný precedent, tak aby prostě s daněmi se takto zacházelo vždy. Myslím, že není možné se shodnout na kompletní indexaci a že je třeba se ptát eh, po nějakých jiných kreativních řešeních tohoto problému. Já myslím, že není důvodu tady hledat eh, nějaké zvláštní řešení s eh, sociálními ohledy pro domácnosti. Já si myslím, že ten cenový signál musí být vyslán všem, včetně domácnostem. Samozřejmě se můžeme bavit potom nějaký sociální kompenzací. Pokud se týče energeticky náročných eh, sektorů, je třeba zajistit vyma- vy mezení vůči ETS, aby nedocházelo k překrývání. Dvojité zdanění prostě nesmí být, na tom se, myslím, shodneme. je třeba, abychom se zamysleli nad mezinárodním kontextem. Budoucnost není vždycky růžová, čili já si myslím, že pokud se bavíme o přechodných obdobích, je třeba zajistit určitou konsistentnost a my v parlamentu eh, musíme tedy uvažovat o tom, aby eh, ten rámec, který tady se snažíme vytvořit, aby byl skutečně eh, uplatňován. Dále tady máme otázky výjimek, kde se velice různí názory, výjimek sektorální a podobně. Ale já bych rád, abychom byli konsistentní a doufám, že se nad něčem takovém budeme moci shodnout na jednání stínových eh, zpravodajů. Já chápu, že toto je velice citlivá věc pro radu a že tam máme blokádu, ale pro parlament by to měla být příležitost, šance, abychom nekulhali někde vzadu za radou, ale abychom naopak se ujali vedení a implementovali pozice podle našich názorů a to bychom potom eh, mohli také ovlivnit linii v radě. Já se každopádně těším na konstruktivní debatu, která nastane v lednu a myslím, že pro nás jako Evropany a evropskou ekonomiku je důležité, abychom se posunuli dál, eh, pokud se týče otázek technologií a zelené ekonomiky. Děkuji. Je tady někdo za ECR, prosím? Ne, dobře. Takže Filipe. So you will... Takže od eh, obou Filipů dnes uslyšíte v podstatě stejnou řeč. Nebudu opakovat to, co kolega řekl. Myslím, že od komise jsme dostali velmi dobrý návrh, to bychom měli také uznat i když člověk občas hledí na komisi jako na architekta a e, takových opatření velmi úsporných až nesmírně úsporných, tak tady e, se komise projevila jako e, někdo, kdo chce opravdu jít ku předu zajímavým způsobem a neměli bychom tuto příležitost nechat spadnout pod stůl. Takže za prvé Otázka, co bude špatné či dobré pro ekonomiku. jsme v hluboké krize a měli bychom se tedy eh, vyvarovat určitých eh, eh, příliš zásadních změn ve zdaňování. A tady jsou určité návrhy a Eh, SD a EPP eh, vyjádřili své postoje. Já bych chtěl vyzvat eh, ty, kteří jsou jiného názoru, aby se podívali na zprávu Sten, to je před pěti lety, není to až tak dávno, Tady e, zazněla velice jasná studie o hospodářských důsledcích klimatických změn a to není něco, co můžeme podceňovat. Takže pokud všichni e, to vnímáte tak, že je třeba učinit maximum pro to, aby ekonomika rostla, tak nemůžete zároveň ale e, negovat otázky klimatických změn. To má všechno obrovské důsledky na ekonomiku a také na život a smrt nejenom někde daleko, ale i uvnitř Evropy. Je to něco, čím se zabývat musíme. A nemůžeme si jen tak říct, no je prostě krize, tak klimatické změny a boj proti ním, to musí počkat. To nepočká. A já bych vás chtěl eh, vyzvat, abyste se podívali ještě jednou na závěry IPCC v tomto směru. Pokud chceme udělat něco dobrého pro ekonomiku, tak bychom se měli zabývat klimatickými změnami a ono skutečně to bude pro ekonomiku eh, docela zajímavé, protože nové sektory, eh, obnovitelné zdroje, udržitelná doprava, eh, zateplování domů a tak dále, to jsou všechno šance a my bychom neměli tyto šance nechat propadnout. A v tuto chvíli ta negativní, e, ty negativní dotace, které vlastně jsou tady předkládány jako návrh, e, to mu zabraňuje. Takže statut quo je špatný pro ekonomiku. Pro ekonomiku je dobré, když se posuneme ku předu, když půjdeme vpřed s určitými stimuly v oblasti zdaňování a musíme samozřejmě dobře chápat e, to racionále. Jde o energetické daně, jde o CO2, dvě. Nevím, jak už by bylo možno hovořit jednoznačněji ale e, žádný z těchto dvou aspektů by neměl být pouze dobrovolným a čím dřív k tomu dospějeme, tím to bude lepší. To totiž mě vede k druhé věci, kterou chci říct. Ty, kteří říkají, že potřebujeme čas na transformaci, ano, s tím souhlasím. Měnit daňové režimy, to není něco, co můžete udělat ze dne na den. Nicméně, komise není, dost, e, není hloupá tolik, že by navrhovala takovéto rychlé změny. Komise navrhuje, abychom s těmi změnami začali až za 12 15 let v roce 2023. Já nevím, jestli Evropská unie či eurozóna ještě budou existovat. Já osobně doufám, že ano, ale zatím to zní tak trochu jako nové další století. Takže to není tak, že by průmysl a spotřebitelé se na to nedokázali včas připravit. My se domníváme, že ty přech, ta přechodná období a ty přechodné plány jsou už teď pravděpodobně pod úroveň toho, co nás příroda vlastně nutí dělat. Takže bylo by podceňováním řešením klimatických a ekonomických důsledků, kde bychom předtím zavírali oči. A ti, kteří chtějí další přechodná období, se patrně mílí. A je skutečně e, třeba se e, na to dívat tak, že kdybychom šli tou jejich cestou, tak by Evropa nebyla konkurenceschopná. E, chtěl bych se ještě jednou obrátit k tomu, co říká P a S a D. Jak chcete, aby tyto věci byly eh, financovány? Jak by státy měly být eh, financovány? Jedni říkají žádné daně na TT, eh, další říkají, že by nemělo být zdaňováno to či ona. A jak by teda vlastně vypa, dali ty daně? Pak je tady daň z příjmu. To už je pak jediná věc, která by mohla být zdaňována. A pak je tady otázka zdaňování pracovní síly. Tam jsou také ty názory dost ostré, takže to, vlastně jediná věc, kde s Filipem nesouhlasím, protože tyto věci by vlastně vedly k vyššímu zdanění energetiky a by se to vlastně promítnout do snižování zdanění e, pracovní síly. Tady bychom měli věci výrazně napravit tak, aby byla práce e, pro zaměstnavatele i zaměstnance něčím atraktivnějším. Takže toto jsou věci, které musíme ještě probrat a mám ještě pár dalších bodů. Například indexace se. Já chápu vaše obavy, Filipe, v tom smyslu, že z toho nechcete udělat nějaké obecné pravidlo z té indexace. U energetiky je vlastně eh, indexace něčím důležitým, protože jsou tady klimatické změny. My eh, přece eh, chceme tu daň zvýšit proto, aby se emise snížily a velmi rychle E, k tomu budeme muset přistoupit, abychom dosáhli těch cílů, co jsme si stanovili na rok 2050. Musíme si to všechno naplánovat, ten postup. A v tom e, je tedy indexace přirozeným nástrojem, přirozeným e, brzdí, přirozenou brzdou. Samozřejmě Nejde o to, že bychom chtěli víc peněz. Chceme prostě eh, ty emise CO2 eh, snížit, abychom dospěli k těm cílům, které jsme si stanovili. Další věc, výjimky. Pokaždé, když se hovoří o zdaňování, tak každý řekne, ano, bezva, ale mě se to týkat nebude. Já chci eh, být předmětem výjimky. My tady prostě vidíme určitý postoj a musíme se tohoto postoje vzdát. Ten vlastně tady jde o to, e, to, že tato daň by měla vlastně e, mírnit pře, e, bujelou spotřebu. Pokud to nebude výrazné zdanění, tak se to chování nezmění. A neměli bychom se snažit z, prostě z jednoho zdanění, z jednoho daňového nástroje udělat nějaký všelek. E, pak je tady otázka daně z příjmu. A pro ty nejzranitelnější domácnosti tam můžeme to zdanění snížit ale i tyto domácnosti musí trochu cítit ten e, dopad takže jde o to, že by tady měl existovat určitý soubor nástrojů a ne jeden dobrý pro všechny. Těším se na zajímavou diskuzi. Děkuji. Zbývá mi ještě Danuta Jezověcká na seznamu. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, především chtěla poblahopřát eh, paní Luling k takovéto jasné a podrobné analýze směrnice, kterou, nebo eh, revize směrnice, kterou připravila komise. A teď tedy se jedná o pozměvací návrhy, aby členské státy měly možnost volby. Zda budou chtít zdaňovat na základě CO2. Zavedení takového obligatorního prvku je otázka, která vyžaduje vyžaduje velice podrobné analýzy, abychom věděli, jak to bude fungovat na konkurenční schopnost jednotlivých ekonomik, což komise neudělala takovou analýzu. Proto se domnívám, že v současné etapě bychom měli zajistit, že prvek zdanění emisí CO2 by měl být volitelný a že povinné by to mělo být až eventuálně později, až už budeme mít k dispozici analýzy, až to budeme vidět, jak to vypadá nejenom v jednotlivých členských státech, ale i vůbec v Evropské unii v rámci mezinárodního globálního měřítka. Děkuji. Děkuji. Astrid. Astrid. ještě něco píše? Chcete, ještě, chcete se ještě vyjádřit, Astrid? Protože nikdo další už se do diskuse nehlásí. Do you wish to, is the... A máme tady komisi, chcete si poslechnout ještě, co by k tomu mohla říct komise? Dobře, Astrid, myslím si, bez tak vám položila několik otázek, takže poprosím zástupce komise, aby na ně odpověděl. Eh, děkuji. Já bych také chtěl poděkovat paní Lulink jako zpravodajce a stínovým zpravodajům za eh, velice dobré příspěvky k této zprávě, nápomocné a samozřejmě, že je tady hodně pozměvacích návrhů. My za komisi jsme se snažili je se skupit a vyšlo nám z toho asi 40 kategorií. Těžko je všechny projdu, takže se omezím pouze na několik hlavních otázek. Snad bych začal tím, co bylo pro paní Luling nejdůležitější. Jak totiž eh, budeme zacházet eh, s mezinárodní leteckou a námořní dopravou a to by se opravdu mělo řešit zvlášť. Když se podíváme na sektor letecké dopravy, pak letecká doprava bude zapracována do systému povolenek od roku 2012. A e, v souladu s logikou našeho návrhu hospodářské sektory, které podléhají e, systémům e, obchodování s povolenkami, by neměly být v rámci směrnice pro zdanění energií. Proto jsme chtěli, nechtěli tady v této směrnici navrhovat nic, co by se týkalo tohoto sektoru. A plus je tady ta skutečnost, že eh, největší část eh, toho, co se děje eh, ve letecké dopravě, spodlehá mezinárodním smlouvám, zejména Chicagské domově. Takže všechno možné, co by se mohlo změnit v rozsahu působnosti této směrnice, by se bez tak mohlo stahovat jenom na omezenou část letecké dopravy, zejména mezi jednotlivými členskými státy Evropské unie. A z tohoto, ohle, z tohoto hlediska jsme zjistili, že z hlediska toho, že většina mezinárodních umluv se budou v nadcházejících letech znovu vyjednávat, takovýto výsledek by jedině oslabil vyjednávací pozici Evropské unie jako takové, což je ještě další argument ve prospěch toho, abychom tento i tak omezený bod zdanění vzdušné do, letecké dopravy neměnili. Otázka eh, v případě námořní dopravy stojí poněkud jinak. Také tady jsou úmluvy, například Mannheimská v doprava se týká vnitrostátních eh, toků, tam jsou také určité výjimky. Nicméně eh, zřejmě rozsah působnosti pro změnu pravidel by asi tady byl poněkud větší, ta možnost pro než u Eh, letecké opravy a proto dopravní služby komise momentálně provádějí hodnocení dopadu, aby zjistili, jaké by byly eventuální důsledky změn pravidel. Výsledek eh, hodnocení dopadu by měl být k dispozici v příštím roce a podle toho, jak to dopadne, tak možná zvážíme eh, navržení změn zdanění námořní dopravy. A e, tady, stejně jako v oblasti letecké dopravy, také probíhají mezinárodní vyjednávání v rámci Mezinárodní námořní organizace. A proto se nám zdá, že by bylo rozumné, abychom nejprve počkali, jaký bude výsledek e, tohoto. Já nechci zabíhat v podrobnosti všech těch 280 poznávacích návrhů, eh, možná jenom pár obecných poznámek. Ještě bylo několik návrhů na rozšíření rozsahu působnosti návrhu komise, například, aby jsem, jsem eh, dala eh, daň registrace automobilů a pak jaderné to palivo i na co se dají příjmy z těchto daní a tak dále. To všechno ale není v rozsahu působnosti působnosti stávající eh, směrnice a proto z právního hlediska by bylo těžké, aby komise v tomto ohledu navrhovala nějaké změny. Navíc například eh, v oblasti zdanění eh, vozidel a rozhodnutí, na co půjdou příjmy z těchto daní, bychom vlastně porušovali pak zásadu subsidiarity. Tohle se řeší členské státy. Teď prvek emisí CO2. Kdybychom to odstranili, tak bychom odstranili jeden ze základních prvků celé reformy. V tom případě by to vlastně bylo úplně prázdné. A bylo by také v rozporu, a to si myslím je třeba zdůraznit, eh, bylo by to v, rozpor, v rozporu eh, s výslovnou úlohou, eh, kterou jsme dostali ehm, v roce 2008 a 2009 od hlav státu, abychom změnili tuto směrnici právě tak, abychom bojovali i proti klimatickým změnám v souvislosti i se strategií 2020. Tak to by bylo pak v rozporu s tím. k zemědělství. Nevím, jak moc mám zabíhat do podrobností. Ještě eh, bude hovořit paní zpravodajka v půl páté, sem přijde pan Mario Draghi, tak eh, prosím, abyste toto měl na zřeteli. Uh, Děkuji, zdá se, že tady ještě trošičku času mám a proto bych chtěl zareagovat ještě na několik podstatnějších skupin pozměňovacích návrhů. Například se hovořilo o tom, jak zacházet s hortikulturou, zemědělstvím, lesnictvím a podobně. Situace je taková, že nevidíme žádný důvod, proč bychom měli nějak zvlášť zacházet s jakýmkoliv hospodářským sektorem, co se týče emisí CO2, pokud není celé jasný důvod, pokud se například nedá dokázat, že eh, hrozí únik únik uhlíku. To teď eh, komise zkoumá, ale ještě nic takového přesně nezjistila. Co se týče zdanění eh, obsahu energie, pak tady je možnost, aby členské státy eh, měly nižší, nižší sazby a pokud je tady eh, protějšek eh, environmentální, aby to tedy bylo v souladu. A preferenční zacházení zem, ze zemědělství, například eh, zemědělská motorová nafta, tam tedy to můžou udržet, kde proto budou důvody. Také se navrhovaly u některé pozměňovací návrhy týkající se Eh, negativních ekologických externalit týkající se například skleníkových plynů, tedy nejenom samotné CO2, ale my jsme eh, takto nepostupovali na základě analýzy, z níž jsme vycházeli, protože emise CO2 jsou jediné, které jsou skutečně svou podstatou přeshraniční a jsou to jediné emise, které zcela jasně jsou spojené s palivy a používáním technologií. A proto také rozšíření na další externality by nebylo vhodné. Tady skončím a samozřejmě jsem ochoten podat další vysvětlení. Zcela určitě eh, můžete vyří- dále ehm, informovat o svých připomínkách paní zpravodajku a stinové zpravodaje, ale ještě musíme nechat pár minut na paní se pro paní zpravodajku Astrid. Oui, euh, merci. Euh. Děkuji, paní předsedkyně. Bohužel nejsem informovanější než předtím. Konstatuji, že jsou i nadále tady velké rozdílnosti. Přetrvávají ty rozdíly. Co se týče přiměřenosti, tak eh, eh, jsou eh, ty pohledy opravdu hodně odlišné. ze strany autorů pozměňovacích návrhů. A zdá se mi, že stínoví zpravodajové mají tendenci spíš být pro a výrazně e, rozšířit e, ty lhuty. Já osobně si myslím, paní předsedkyně, že to, co je hlavně důležité, je to, co řekl pan zástupce e, komise ohledně věcí, které nespadají do eh, pole působnosti tohoto textu. Doufám, že autoři pozměňovacích návrhů chápou, že o letecké dopravě se hovořit nedá, protože jsou tady určité mezinárodní úmluvy. A co se týče úmluvy o námořní dopravě, tak já myslím, že musíme počkat na studii o posouzení dopadů dřív, než budeme eh, chtít nějak měnit eh, návrh komise Eh, ohledně těchto dvou sektorů dopravy. Také jsem se dozvěděla, že v našich eh, pozměňovacích návrzích bychom neměli eh, probírat něco, co nemá co dočinění s zdaňováním energetiky, například automobily a tak dále. A myslím, že také nemá cenu nějaké Eh, věci měnit na otázce zemědělství. Vidím, že tady ještě přetrvávají rozdílné pohledy na eh, téma indexace, na téma přiměřenosti a nehovořili jsme o jaderném průmyslu, protože si myslím, že tady to není vhodné místo. Já jsem tedy vzala na vědomí všechny e, tyto odlišné pohledy, které přetrvávají. Bohužel žádný kolega neodmítl tento návrh, e, který e, je na stole a jsou tady návrhy, které jdou nad rámec toho, co předložili někteří kolegové z různých frakcí. Takže já bych navrhla, abychom hned v lednu začali jednat. Já e, kontaktuji stínové zpravodaje a kolegyně a kolegy, který, kteří předložili pozměňovací návrhy jdoucí jiným směrem než eh, ty směry stanovené stínovými zpravodaji a doufám, že se mi podaří každopádně vám navrhnout takové pozměňovací návrhy, které budou mít šanci eh, kolem sebe sloučit většinu. Dobře si uvědomuji, Eh, to, co se odehrává eh, na úrovni rady. A pak je také třeba kontaktovat dánské předsednictví, nadcházející, to jsem zatím neudělala. Každopádně se pokusím zjistit, zda se nám podaří vytvořit většinu kolem nějakých eh, nových kompromisů. Většinu, která by slučovala jak ty, kteří chtějí eh, jít mnohem dál než komise a tak ty, kteří nechtějí v žádném případě jít ani tak daleko jako komise. Takže začnu s tou prací hned po novém roce. Děkuji. Děkuji a eh, my se tedy budeme snažit dodržet eh, hlasování ve výboru 28. února a na první plenáce v březnu předložit tento návrh, ale v lednu tedy nejprve musí kolegyně e, předložit e, věci k jednání kolegům. To je tedy všechno k tomuto bodu a na řadě je e, bod 5, dialog o měnových záležitostech. Je tady prezident Evropské centrální banky, pan Mario Draghi. Já se ho pokusím přivést. Takže chviličku strpení, prosím. Okay, picture time over and we can... Uh... Takže dámy a pánové, eh, konec fotografování a můžeme se pustit do měnového dialogu. Eh, pro vás, eh, kteří jste tady nebyli v době oznámení předsedy, my jsme nedávno absolvovali výroční návštěvu k ECB a měli jsme otázky, příležitost klást neformální otázky. Já tedy vítám eh, guvernéra Maria k našemu prvnímu měnovému dialogu a předpokládám, že se u nás bude vyskytovat eh, se železnou pravidelností, jakožto eh, předseda nebo guvernér ECB a předseda European Systemic Risk Board. Určitě nás čeká řada dialogů protože to jedním dialogem všechno nevyřešíme, tak eh, eh, dá se říci, že jakoliv eh, naše komentáře nejsou nějak zvlášť zrušující, tak novinové titulky jsou naprosto jiné. No a já myslím, že nám eh, pan guvernér teďka předvede takovou, takový sumář všeho toho, co se děje a potom budeme moci eh, se ptát. Děkuji, děkuji, mm, paní předsedající. Vážení eh, dámy a pánové poslanci, vzhledem k tomu, že jsem tady poprvé, jakožto guvernér ECB na slyšení v tomto výboru, Eh, tak eh, musím říci, že ty kvartální eh, slyšení jsou vlastně takovým úhelným kamenem našeho konstruktivního vztahu. Tato, za to zasedání se koná pouze pár týdnů poté, co proběhl summit, kde byla přijata významná rozhodnutí. Naše debata by tedy v, tomto, v této souvislosti měla být zvláště eh, plodná. Na úvod bych chtěl eh, nejdříve se zabývat eh, aktuálním hospodářským rozvojem v eurozóně a poté se budu věnovat eh, tématům, eh, na který záleží vám, to znamená instrumentům eh, k boji proti krizi a také ratingovým agenturám. The last... <laughs> Now let me come to something I master a little better. Dobře, tak teď bych přešel k trošku schudnějšímu jazyku pro mě. Uh, od eh, posledního eh, říjnového slyšení s mým předchůdcem Tršetem ECB eh, e učinila několik kroků pro zajištění střednědobé strategie ve velmi náročném prostředí. Tyto kroky znamenaly změnit úrokové míry plus nestandardní opatření. Jak víte, pokud se týče úrokových sazeb, Rada guvernérů začátkem prosince rozhodla snížit klíčovou eh, sazbu o 25 eh, bazických bodů eh, poté, co 3. listopadu 2011 byla tato sazba právě o 25 bazických bodů zvýšena. Pokud se týče krátkodobého výhledu eura, Eh, stále silnější eh, napětí na trhu mm, dále tlumí aktivitu, hospodářskou aktivitu eh, v eurozóně. Ekonomická aktivita by se v roce 2012 měla pomaličku a velice mírně pouze zlepšovat. Nicméně zůstávají zde značná rizika, že očekávání bude slabší tedy situace bude slabší než očekávání. Eh, pokud se týče cenového vývoje, inflace byla 3% v listopadu, eh, poté zůstane na 2% a zůstane, eh, zůstá tak několik měsíců a poté klesla pod 2%. Vzhledem ke slabšímu růstu v eurozóně i ve světě, náklady, mzdy a cenové tlaky by v eurozóně měly zůstat jen mírné. Eh, riziko středně dobého vývoje cen eh, je víceméně vyvážené. Pokud se týče poslední měnových dat, tak ta reflektují zvýšenou nejistotu na finančních trzích. Eh, pokud odhlédneme od krátkodobé volatility, měnová analýza ukazuje, že rychlost monetární expanze je velmi mírná. Role guvernéru ECB je rozhodnutá eh, nadále pevně ukotovat, ukotovat inflační očekávání, přičemž inflace by měla být těsně pod dvěma procenty ve střednodobém výhledu. Je několik slov o těch nestandardních opatřeních z poslední doby takováto opatření by měla zabránit negativním vlivům eh, na transmisní mechanismus eh, monetární politiky, eh, které vyplývají z trvalícího napětí na finančních trzích. Měly by zejména zmínit napětí finančních trzích, pokud se týče úvěrů pro firmy a domácnosti. Za prvé jsme zajistili eh, to, aby banky měly eh, přístup eh, k financování. Rozhodli jsme o třech refinancovacích operacích, tak aby byly kreditní prostředky v, pro ekonomiku v eurozóně k dispozici. S tím spojí, je spojeno riziko, že by se mohla snížit kapacita bank v eurozóně, eh, získávat refinancování v dlouhodobějším horizontu. Eh, začátkem října eh, se Rada guvernéru rozhodla pro další dvě finanční operaci se splatností kolem jednoho roku. Také bylo oznámeno, že ve všech refinančních operacích nejméně do poloviny roku 2012 eh, bude plně garantována likvidita bank za pevný úrok. Financování pomocí krytých bondů bylo také zjednodušeno tím, že jsme v říjnu rozhodli o novém eh, programu eh, krytých bondů v hodnotě 40 miliard EU. A za další Financování v amerických eh, dolárech je usnadněno eh, dočasným svopovým uspořádáním pro dolarovou likviditu. Je to pět opatření, která by měla zajistit to, aby banky nadále měly dostatečný přístup ke stabilnímu financování a to i při dalších dobách splatnosti, což by jim mělo dát příležitost pokračovat eh, v půjčování a to chci znovu potrhnout, protože to je to nejdůležitější, půjčování firmám a domácnostem. Za druhé, eh, příspěch k refinancovacím operacím může být omezen tím, že některé banky nemají eh, dostatek kolaterálu. Abychom toto překonali, eh, dočasná dočasné rozšíření, došlo k rozhodnutí dočasném rozšíření přijatelných záruk. Dále ECB se chce eh, rozšířit, posílit používání bankovních půjček jako záruk eh, v eurosystému. Tato opatření by měla podpořit eh, půjčování tím, že se rozšíří možnost tedy palta záruk. Za třetí, Rada guvernéru rozhodla, že o opatřeních, které podpoří tržní aktivitu a sice, že eh, poměr rezerv by měl být snížen z 2% na 1%. Eh, to by mělo pobízet eh, tržní účastníky k více aktiv, větší aktivitě na transačním trhu. A také to zvyšuje možné záruky bank, neboť se tím redukuje potřeba likvidity vzhledem k eurosystému celkově se dá říci, že veškerá zmíněná opatření chtějí zajistit lepší přístup bankovního sektoru k likviditě a usnadnit fungování eh, peněžního trhu v eurozóně, čímž eh, se eh, vyhýbáme omezení ekonomické aktivity, které by vyplývalo z nedostatku finančních prostředků. To nám také pomůže zajistit to, aby oficiální eh, úrokové sazby stanovené ECB se promítly vhodným způsobem do ekonomiky, aby zajistili cenovou stabilitu ve střednědobém výhledu. A nyní dovolte, eh, abych promluvil k závěrům poslední Evropské rady. Tato rada skutečně byla průlomem, pokud se týče eh, k odhodlání transpa- větší transparentnosti finančních pravidel. Eh, byly položeny základy tzv. fiskálního kompaktu. Bylo tedy navrženo na tak, jak to bylo navrženo eh, při slyšení ECB na plénu Evropského parlamentu. Bylo dohodnuto, že eh, roční strukturální deficit nesmí být vyšší než půl procenta nominálního HDP členové eurozóny eh, budou tato pravidla zakomponovávat do svých právních rámců na ústavní úrovni. Cílem je eh, vyhnat, vyhnout se nadměrným deficitům ještě předtím, než můžou vzniknout, spíše než je kontrolovat poté, co už vznikly. Automatický korekční mechanismus eh, by měl být také eh, součástí tohoto mm, mechanismu v případě nedodržení. Navíc se podařilo dohodnout také na eh, roční na rychlosti snižování zadlužení. Sankce by také měly být automaticky uplatňovány vůči členským zemím, které eh, nedodrží 3% pravidlo. Evropský soudní dvůr by měl být také ověřovatelem implementaci v pravidel na národní úrovni. Ten tzv. fiskální kompakt je zásadní signál, který ukazuje jasnou cestu dalšího vývoje pro eurozónu. Je rámcem pro očekávání občanů finančních trhů. Tím, že máme jasná pravidla, pravidla, která jsou vynutitelná Evropským soudním dvorem, to všechno by mělo přispět k tomu, aby finanční aby veřejné finance v eurozóně byly silnější a stabilnější. Evropská centrální banka tento výsledek vítá. Pokud se týče eh, krize, eh, tedy eh, pokud se týče nástrojů řízení krize v eurozóně, vítáme rozhodnutí šéfů vlád eurozóny k posílení EFSF a ESM v řadě oblastí. Za prvé, máme nyní větší flexibilitu eh, v tomto mechanismu tak, že může fungovat jako pojistka a může urychlit eh, implementaci Evropského stabilitního mechanismu eh, v červenci 2012. A EFSF má zůstat aktivní součástí finančních programů, a to až do poloviny roku 2013. Za druhé, vyjasnění, které se týká zapojení privátního sektoru v eurozónu, eh, tak, aby se eh, splňovala zavedená praktika MMF, pomáhá a uklidňuje investory. Za třetí, eh, ve, v hlasování v ESM máme také nouzový postup, a toto je důležité pro rozhodovací mechanismy, zejména v době krize. Pokud se týče EFSF, Rada guvernéru ECB rozhodla, že ECB bude moci fungovat jako prostředník pro FSF e při jeho fungování v rámci trhu. ECB eh, pravděpodobně se s podporou řady národních centrálních bank Eh, dá k dispozici svoje, své know-how a technickou infrastrukturu EFSF. Eh, technické a právní přípravy již byly eh, zahájeny a doufáme, že budou dokončeny v lednu příštího roku. A teď ještě poslední bod a to budou ratingové agentury. Činnost eh, těchto ratingových agentur, zejména pokud se týče vládních financí a FSF, eh, jsou centru pozornosti debaty v Evropě. Volání pro, po lepší regulaci jsou čím dál hlasitější. V této souvislosti nedávné legislativní návrhy komise k ratingovým agenturám, která ECB podporuje, se debatují také ve vašem výboru. Úvěrové ratingy mají přímý dopad na fungování trhu a širší ekonomiky. E, zdravý a pevný rámec je tedy nezbytný. Tento rámec by měl, být, měl sledovat následující cíle. E, redukce nestability trhu, za druhé posílení kvality ratingového procesu a za třetí obnovení důvěry na trzích. Tyto dvě otázky jsou dvě otázky, které jsou tady velmi důležité. Jsou za prvé ujistit, respektive zajistit vhodné metodologie a transparentnost ratingu. A za druhé eh, s omezení eh, příliš, eh, přílišného, příliš přímého dopadu na legislativu a tržní praxi. Ratingy samozřejmě rozhodují eh, složité rozhodování, ale měly být pouze jedním kritériem. Zejména by neměly být náhradou eh, pro to, aby si finanční instituce a investoři prováděli vlastní posouzení rizik. Eh, není možné tedy, aby mm, mechanisticky se spolehalo na jejich názory. Já bych chtěl ještě říct, jak my v ECB využíváme tyto ratingy. V praxi pro velkou většinu obchodovaných cených papírů, jako jsou suverénní bondy, eh, Eurosystem, Eurosystem Credit Assessment Framework využívá většinou eh, názory příslušných kreditních a ratingových agentur, ale zároveň eh, na něho nespoléháme, poněvadž víme, že metodiky mají své omezení. Eurosystém má tedy právo odmítnout nebo omezit používání určitých aktiv na základě jakýchkoliv informací o jejich kvalitě, které může považovat za důležité. Eurosystém na základě tohoto přístupu dočasně suspendovalo užívání minimálního požadovaného ratingu na některé důležité dluhové instrumenty. Děkuji vám za pozornost. Thank you. Uh, very much. děkuji. available. Děkuji. Eh, máme asi hodně otázek, musíme se ale vejít do eh, toho času, který nám vyměřen, takže velmi stručně máme pětiminutové sloty. Eh, je zapotřebí 110 minut by bylo zapotřebí, abychom to všechno zvládli, takže ještě stručnější než obvykle, prosím. Jean-Paul je první. Děkuji, paní předsedkyně. Pane předsedo, my vás tady vítáme mezi námi na tomto prvním měnovém dialogu a konstatujeme, že noviny, média věděla eh, před eh, námi samými, co nám sdělíte. Takže já vás požádám o něco jiného. Eh, abyste mi řekl, jak se vám eh, líbil název eh, toho rozhovoru, protože to je asi v tuto chvíli nejpodstatnější. Financial Times dnešního dne říká v prvních řádcích, že váš předchůdce říkal, toto je scénář, který je absurdní a vy říkáte, toto je scénář, který stojí za to eh, prostě eh, prostudovat a já bych se vás na tohle chtěl zeptat, takže děkuji za, předem za případná další upřesnění. Já musím říct, že jsem tuto otázku očekával. A myslím, že máte naprostou pravdu, že upozorňujete e, na právě tento název, na tento titulek. Chci předeslat, že vůbec nepochybuji o síle eura. Vůbec nepochybuji o jeho stálosti, o jeho ne, eh, E, vyvratitelnosti. Toto e, byla klíčová slova e, za Maastrichtského za Maastrichtské smlouvy. Je tady celá řada lidí, především mimo eurozónu, kteří opravdu tráví hodně času tím, co bych nazval spíše spekulací kteří se zabývají otázkami, co se stane, když. A všichni tito lidé předkládají katastrofické scénáře pro euro. Takže spíš než říkat, ne, ne, ne, to se nikdy nestane, což my tedy tvrdíme, eh, tak tady tito lidé stále o tom um, přemýšlejí. Myslím si, že transparentní analýza obrovská obrovských nákladů, které eh, takovéto morbidní eh, spekulace sebou nesou, eh, byla prostě zapotřebí a je správná. Děkuji. Další otázka od Ude. Namen der sozialdemokratischen Fraktion hier. Děkuji. Vítám vás, pane předsedo, jménem své frakce v tomto výboru. A já se vás ještě jenom zeptám k ratingovým agenturám. Tyto agentury Eh, těm se dostává značná kritika eh, v členských eh, zemích eurozóny, možná ještě více než v, britské, ve Velké Británii. Třeba kolega Domeniče a mnozí další by rádi zpřísnili zákony, které se týkají těch agentur. To bych chtěl předeslat, ale Není to také eh, tak, že eh, ratingové agentury nevěří ve schopnost Evropy dostat se z této krize. Možná, že ta politická odezva není dostatečně velká, není tam dostatečná souda s centrálními bankami. A co chcete říci takovým těm středostavovským podnikatelům v Německu, v Itálii, ale také v Řecku, kteří chtějí eh, přiměřené úvěry od bank, tak aby v příštím roce mohly růst. Čili jak byste zareagoval na tyto potřeby? Well, you asked two questions really. One is about credit rating. Tak eh, byly to dvě otázky. Jedna je o kreditních ratingových agenturách a k tomu lze hodně debatovat o eh, jaksi časové vhodnosti a kvalitě eh, těchto ratingů a určitě eh, jsou tady stanoviska, která prostě mm, nemohou příliš souhlasit s těmi ratingy, které jsme si dočkávali před krizi a v jejím průběhu. Ale v této souvislosti je třeba položit si nejdůležitější otázku jak, nebo co bychom si počali bez ratingu, čím bychom je mohli nahradit. My samozřejmě chceme daleko úplnější sadu posuzování eh, úvěrů, tedy než to, co máme dnes. A to sice, že jsme dneska odkázáni výhradně na ratingové agentury. Čili tady jde o konkrétní kroky, které bychom mohli použít, podniknout, proto abychom snížili svoji závislost na ratingových agenturách. A prvním takovým krokem je otázka regulátorů. Regulátoři by měli zmenšit závislost regulace na, zá- na těchto ratingzích těchto agentur. Jak na to? V současnosti je vidět, že eh, část této regulace je takzvaný H2, to znamená, eh, je přímo tedy předepsáno, eh, jaký je vztah mezi regulací a výrokem ratingové agentury. Já si myslím, že tady toto automatické připojení by mělo, propojení by mělo být redukováno. Prostě ratingové agentury a jejich zprávy měly být pouze jedním vstupem, nikoli jediným vstupem pro regulaci. Čili já si myslím, že by to prospělo také investorům. My samozřejmě eh, můžeme podniknout určité kroky vůči regulátorem a regulátorům a v podstatě pa několik kroků už tady bylo zahájeno. Máme tady už dva roky starý projekt, který se jmenuje nějak jako eh, jak se zbavit ratingu ratingových agentur. Ale, jak jsem řekl, pro investory jde také o to, no eh, v podstatě tak to nestačí se jich jenom zbavit těchto ratingů, ale Eh, znamená to, že eh, musíme mít schopnost také si vypracovat vlastní ratingy. My tedy žádáme, aby eh, tuto schopnost si vyvinuly banky. Druhá otázka se týkala růstu a sice růstu v těchto zemích, o které jde. Já jsem přesvědčen, že opatření z minulého týdne to bylo 8. prosince. Tak eh, přesně toto jsme sledovali našimi rozhodnutími. My víme, že banky v současné době a ještě více v budoucnosti eh, budou se potýkat s výrazným omezením zdrojů, zejména v prvním kvartále příštího roku, ale nejenom v tom prvním kvartále, v celém eh, příštím roce budou mít obtížnou situaci. My určitě eh, tady máme nebezpečí eh, určitého kredit crunche, který tedy, kvůli kterému bude méně z dispozici méně a to poškodí dále ekonomiku. Ale pokud Eh, by se nám podařilo zmírnit, eh, chceme, aby se zmírnily tyto tlaky. Děkuji. Sylvie Goulard. Děkuji a na řadě je Sylvie Goulard. Eh, děkuji, Sharon. Tady sedím, pane předsedo, vítejte. Vítejte na tomto měnovém dialogu jménem frakce ALDE. Vy jste žádal o ten takzvaný fiscal compact fiskální eh, pakt eh, na plenárním zasedání. Eh, někteří se proti tomu stavěli a obsah je přece strašně důležitý. Já se ptám následující věc. Jak využijete veškeré nezávislosti vašich pravomocí tam, kde jste, aby jste prosadil dvě věci. Za prvé, to, aby ta opatření měla z hospodářského slova smyslu smysl a o tom nejsem přesvědčena. My totiž vstupujeme do e, recese a vlády do regrese. Nechtějí si e, ani e, povšimnout těch pokroků, ke kterým došlo v oblasti toho makroekonomického dohledu a my se vlastně ze strany vlád dostáváme k tomu nejužšímu vyměření e, rozpočtové disciplíny a to je naprosto nedostatečné. A v textu, který e, od pátku je k dispozici, ne Sharon dvě minuty, jde o eurozónu, stojí to za to. Došlo tady k výrazné nerovnováze, na jedné straně jsou obrovsky striktní kritéria, na druhé straně e, ty bláboli jako obvykle a z právního hlediska je to velice nebezpečné mimochodem zákonem. A za druhé, pane předsedo, tady skutečně apeluji na vaší koncepci demokracie. Nemyslím si, že nic dlouhodobě udržitelného není v Evropě možné, pokud evropští občané nebudou mít pocit, že ta rozhodnutí, která se jich týkají, se opravdu prodebatovávají na příslušných úrovních. Tady je opravdu hodně co napravovat. Já jsem osobně jenom taková Eh, velmi skromná eh, předsed, eh, předkladatelka. Já bych byla neschopna vytvořit kampaň k tomu textu, který nám byl předložen. A pak ještě ten stability board. Rozumíte tomu? Myslíte si, že nějaký Číňan či Američan chápou, o co se děje, o co jde? Děkuji vám. Um, I, I think, I think... Já se domnívám, že to eh, je paní Gula velice dobrý dotaz. Nejprve s dovolením eh, k eh, té ekonomické substanci té otázky. A pak bych se zabýval těmi politickými, institucionálními aspekty. Tady nejde o nějaký trade-off mezi úspornými opatřeními na jedné straně a růstem na straně druhé. Eh, samozřejmě úsporná opatření, to nemůžeme rozporovat, vytvářejí takové eh, z krátkodobého hlediska eh, jako strnutí a takovou kontrakci a je to e, nevyhnutelné? E, byla snad ta předchozí situace udržitelná? Nebyla, nebylo tady na vybranou, takže ty úsporná opatření, ta znamenají, že se věci e, trochu jakoby stahnou. Co tedy můžeme udělat pro to, abychom zmírnili dopady tohoto jevu? Tady je několik odpovědí. Za prvé, pokud rozpočtová situace členských států bude udržitelná, tak uvidíte, že eh, ta eh, že, že ty reakce budou dobré, takže nejprve eh, musí reagovat národní vlády a některé již nastoupily tu správnou cestu mimochodem a my nepochybně vítáme ty vývojové trendy, ke kterým už dochází v některých státech možná, že pak také e, už vidíte ten důsledek a to je vlastně taková, e, takový návrat určité důvěry. Ale teď vidíme, že toto zatím nestačí, že tady je zapotřebí ještě dvou dalších faktorů, které musí být přítomny. Další věc je, že úsporná opatření na úrovni pouze jedné země nepřinášejí ta, e, ty žádané výsledky. Je třeba, aby tady dos, se dospělo k e, pokroku v oblasti hospodářského vedení, v, hospod, v oblasti fiskální unie, je tady zapotřebí ten fiskální pakt. A tady je jedna zásadní věc. Pokud chcete, aby se důvěra vrátila, tak je zapotřebí, Eh, aby eh, se lidé cítili dobře, aby státy stály o to se tedy vrátit do eurozóny, aby tady byla ta vůle po eurozóně ze strany států, vlád a občanů. A aby tomu tak bylo, tak je zapotřebí, aby tady byl eh, ten takzvaný kompakt, ten pakt, o kterém jsem již hovořil o, v souvislosti s rozpočtem, a to je vlastně ten takzvaný six-pack, který snad bude při přetaven v nějaký e, legislativní nástroj vyšší úrovně. Ale samozřejmě s vámi musím než souhlasit. Je tady ta druhá část makroekonomická, tu nemůžeme nechat stranou a musíme se pokusit e, to všechno převést do e, té primární legislativy. To není vůbec jednoduché, je to složité, je to ještě složitější než u té rozpočtové disciplíny. Já každopádně jsem propagoval a propaguji, aby existoval stejný typ monitoringu eh, u eh, těch strukturálních reform v oblasti makroekonomické, jak o nich hovoříme v oblasti rozpočtové. Mohu s vámi skutečně než souhlasit. Každopádně E, poté, co tedy budou e, tyto dvě věci fungovat, tak je třeba e, přistoupit ke strukturální reformě, která by byla opravdu efektivní a vedla ke zvýšení pracovních příležitostí a vytváření nových a zajišťování zaměstnanosti. To nepochybně pomůže pomůže zemím a ty země, které jsou z institucionálního hlediska Eh, slabé, tak budou muset k těm reformám přistoupit rovněž. A ty reformy jsou bolestivé a velmi složité. Přece... Už, Už eh, máme přepeřeno po jednu a půl minutu. Ještě k institucím. Aha, ohledně ještě potřeby demokracie v, v, v institucích, já rozhodně eh, proti tomu nejsem, nic proti tomu nenamítám, ne. Já jsem jenom na to možná zapomněl, ale samozřejmě, že nemám nic proti tomu. Teď za ECR děkuji Pane Drage, minulý týden François Hollande, eh, socialistický kandidát na francouzského prezidenta, řekl, že bude-li zvolen, bude mít velký mandát, aby eh, naléhal na ECB, aby nakupovala více eh, svrchovaných mm, státních obligací a mohlo by to vést k velké moci. A jak víte, on napsal knihu na podporu kandidatury, která se jmenuje Francouzský sen, čili potřebujete napsat knihu, abyste pochopili francouzský francouzský sen, ale je to jednoduché. Je, Mr. Laurent chce, abyste dal peníze na to, aby mohl dále snít. Pane Dragi, tohle to je ale eh, eh, eh, doba, kdy chodí Santa Claus nebo Ježíšek. Vy tak zrovna nevypadáte, ale mnozí si přáli, abyste byl stejně štědrý, abyste prostě rozdával peníze jako cukrovinky. Co si myslíte tedy toho, této výzvy francouzského kandidáta vůči ECB? Já bych vám všem chtěl připomenout, že smlouva eh, velice přesně specifikuje náš mandát, totiž eh, krát, eh, zajistit stabilitu v střednědobém horizontu. Také zakazuje měnové financování, tedy finance. A my skutečně chceme fungovat v rámci smlouvy. Já si myslím, že Jakékoliv chování, které by bylo porušováním smlouvy, by mělo také negativní dopad na důvěryhodnost naší instituce. Já si myslím, že na tohle musíme neustále myslet přijít o důvěryhodnost a zejména jednali se o možnou ztrátu důvěry centrální banky, pak to těžko e, prospěje vůbec se důvěře trhu a nebo celému designu eurozóny. Děkuji, Svane. Děkuji, e, vítám vás za zelené. Já mám radost jedné věci konstatovali jsme, že alespoň tady ve výboru se nehovoří příliš německy a to jsem rád, že to tak je. Druhý bod. Jak eh, se díváte na to, že současně eh, v důležitých zemích eurozóny se má spořit, zatímco makroekonomické podmínky se zhoršují. Jak, co to říká, co vám to říká z hlediska eh, vašeho makroekonomického chápání? Nezhorší se situace dále a jaká by měla být správná reakce ECB? A k tomu ještě otázka. Po posledním sametu pan Sarkozy řekl, že je známo, že ECB Ehm, nyní dává peníze za 1% na tři roky bankám, ale zároveň eh, se členské země musí zadlužovat eh, za 6-7% úroky. Takže eh, jak se na to díváte z hlediska tedy instrumentu FSF, jestli tam náhodou to není nespravedlivé, že tedy v podstatě ty ty renty bank eh, prostě jsou tady nějaké přehnané, jestli by to nedávalo nějak zmenšit. Já už jsem snad předtím řekl, že vůbec nepochybuji, že dojde ke krátkodobému snížení ekonomiky v souvislosti s úspornými opatřeními, ke kontrakci, ke smrštění ekonomiky, ale my prostě chceme, aby toto trvalo jenom krátkou dobu. A chceme aktivizovat veškeré kanály, které by umožnily, aby se na trhy vrátila důvěryhodnost, aby eh, úvěry stály méně a v posledu, aby byl znovu nastartován růst a tvorba pracovních příležitostí. Za tím účelem musí být provedena úsporná opatření a musí být kontrola nad rozpočtem, ale to ještě nestačí. K tomu je třeba mít také Ehm, celkovou konstrukci toho našeho kompaktu, která by uklidnila občany Evropy a také trhy. Je třeba provést strukturální reformy. Podívejte se na to, co se stalo za poslední desetiletí. Některé státy měly velice nízké, téměř nulové úrokové sazby a nerostly. Když šly nahoru, úrokové sazby také nerostly. Nerostly ani tehdy, když klesaly. Jejich růst po dobu deseti let byl buď nulový nebo dokonce nižší. Čili v těchto zemích nejde o, v první řadě o úrokové sazby. Na těch bude třeba záležet později. Ale prostě jsou zablokované, protože chrání své vlastní zájmy, privilegia, nemají dostatečnou konkurenční schopnost, za, zablokovány, protože mají nefunkční pracovní trhy a ty vlastně velice často penalizují zejména mladé lidi, pro ně jsou nevýhodné a tak dále. Uh, a můžeme tedy vidět eh, v těchto státech, o kterých hovořím, že reálný HDP eh, přepočtu na obyvatele teď po těch deseti letech je nižší, než byl před deseti letech. Že eh, mladí lidé zejména vydělávají méně, než kolik by vydělávali před deseti či patnácti lety. Čili tady hlavní eh, reakce, kterou musí podniknout tyto země, je strukturální reforma. A pokud je o to, měnová politika samozřejmě nezařídí všechno, ale my se maximálně snažíme na základě těch rozhodnutí, která jsme právě přijala. Snažíme se maximálně zabránit takové úvěrové krizi, k níž by mohlo dojít, když by tady chyběla finance. Ale musíme být velice obezřetní, velice opatrní, protože jsou i jiné důvody, které by mohly způsobit takový nedostatek úvěru. My se zabýváme otázkou financování, tam mně připadá totiž nejnaléhavější a doufáme, že ta opatření opravdu pomohou. Nakonec pak je tady ještě třetí pilíř celé této konstrukce národní politiky, pak eh, design na evropské úrovně, ale pak tady musí být ještě také ochranný val, taková hm, s patřičnými prostředky a z patřičného rozměru, tak, aby eh, dokázal skutečně zvládat dočasnou nestabilitu na trzích pro eh, státní obligace. A do jisté v míry vlastně ten summit udělal několik věcí. Za prvé potvrdil, že ESM, tedy Evropský stabilizační mechanismus, dříve vstoupí eh, v Eh, platnost, kontrol, podpořil také velikost EFSF, ale řekl také, že se to znovu vyhodnotí za tři měsíce, tedy březnu. Dále také vyloučil zmínku o PSI eh, v Evropském stabilizačním mechanismu, co do, tedy eh, zapojení soukromého sektoru, což je trošičku uklidnilo, na tr- tedy myslím trhy, co se týče solventnosti a také oznámil, že půjčí Um, e IMF um, um, určité peníze. Čili celkově, celkový balíček tohoto samitu se domnívám není negativní. Děkuji. Ale já jsem se ptal na to, co si myslíte o bankovních licencích. Aha, víte, já mohu eh, pouze říct, že my chceme eh, v rámci smlouvy. Nemyslím si, že kdybychom ji nějak obcházeli, že by to nějak pomohlo. Jak už jsem říkal předtím, ECB rozhodně záleží na finanční stabilitě, záleží na tom hodně. Ale musí se toho dosáhnout, aniž bychom oslabili důvěryhodnost instituce. Děkuji. Děkuji, Niklas. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Paní, pane Dragi, jak asi víte, eh, v, v rozhodnutí, které padlo 26. října, Eh, se měl na 50% odepsat zadluženost veřejného sektoru u nás. A mezi tím je také tady rozhodnutí, že soukromý sektor se může podílet na tomto jaksi eh, k střihu, na tomto škrtu a že by se ten proces měl dodělat do konce ledna roku 2012, tak abychom mohli eh, aktivizovat dohodu týkající se další půjčky na pomoc Řecko. A ti, kdo hovoří o tomto škrtu, o tomto takzvaném herkatu, hovoří o půjčce z EFSF, ale ta sama bude poměrně, ECB bude také v nebezpečné situaci, protože i jiné e, státy budou systému využívat a budou potřebovat záruky. Takže se ptám, kdo tedy v posledu Eh, přistoupí eh, na takový škrt, na takový herkat, na takové ostříhání, jestliže tady existují natolik pochybné záruky. Myslíte si, že dostanete lidi ke stolu, aby pohovořili o nějakém harmonogramu? Já nemohu tady se k tomu příliš eh, vyjádřit, protože eh, jednání PSI eh, právě teď probíhají a tato jednání momentálně probíhají mezi řeckou vládou na straně jedné a mezi bankami. A co se týče ESFS, EFSF, tak ten je samozřejmě tady k tomu, aby jednal. A ECB v současné době právě dává k dispozici FSF e- svoji infrastrukturu a své know-how tak, aby bylo zajištěno, že prostředky tady budou k dispozici z EFSF, až budou třeba. Thank you very much. Děkuji. <laughs> Yes, Martha Andreasen. Thank you, Chair. Děkuji, paní předsedkyně a děkuji vám, pane Draghi, za vysvětlení situace. V Berlíně minulý týden jste řekl, že země se prostě musí zachránit z vlastních sil, že nemohou očekávat, očekávat záchranu vnějšku. a musím říct, že moje politická strana UKIP s tím souhlasí. Nicméně eh, Velká Británie má pod kontrolou vlastní měnu a má svoji vlastní centrální banku, takže eh, může si tím pádem určit eh, svoji vlastní měnovou politiku. To ovšem není tak u jiných eh, zemí, u zemí eurozóny. Vy chcete, aby země, které mají vysokou nezaměstnanost, se, mohly, eh, se měly eh, zachránit sami, ale zároveň jim tím finančně nepomáháte. Říkáte jim, že škrty jsou cestou z krize. Není třeba jim nabídnout alternativu, jako třeba opustit eurozónu Eh, devalvace eh, měny, tak aby byly konkurenceschopnější a aby se zvýšila zaměstnanost. Děkuji. Ano, tak já myslím, že to je opět odkaz na moje interview eh, ve Financial Times. Ale jak jsem řekl už dříve, prostě mezi škrty a růstem zase není tak jasná vazba. Jestliže pouze zvýšíte Eh, daně, abyste zachránili rozpočet, tak skutečně nejenom, že vám ekonomika klesne, ale budete mít také ve střednědobém horizontu recesy, Ale pokud provedete eh, zároveň potřebné strukturální reformy, a jestliže to, co děláte na národní úrovni, je doprovázeno pokrokem na úrovni evropské, a jak říkáte, není pravda, že by naše měnová politika byla restriktivní, to je naopak. My naopak vycházíme vstříc těmi opatřeními, které jsme 8. prosince přijali na radě guvernérů. Tak eh, my jsme si jistí, že to v podstatě eh, může začít, eh, může začít fungovat hned zítra. Ale eh, ano, my tady e, bereme za záruky to, co jsme dříve nebrali a tak dále. Tady máme skutečně opatření, eh, ale my zároveň musíme dodržovat smlouvu. A v jejím rámci jsme vytvořili skutečně umírněný monetární instrument, eh, který může pomoci celé eurozóně, ale zejména zemím, eh, které se nacházejí v situaci, jakou jste eh, předtím popsala. Jose. Muchas gracias, Presidenta. En una de las escenas más bonitas de, de Casablanca, Berman le dice... V jedné ze scén, které jsou nejzajímavější ve filmu Casablanca, jeden muž říká Bogartovi, hlavné, hlavnímu hrdinovi, vždycky nám zůstane Paříž. A my jsme teď ve velice těžké situaci, protože je třeba vyhnout se tomu, že by se eh, to zadlužení ještě více rozprostřelo a zbývá nám vlastně jenom Evropská eh, centrální banka. Ten eh, fond pro naléhavé situace, to nevíme, jak bude fungovat, podle jakých eh, formulek a také nevíme, co bude s tím stálým fondem, i když samozřejmě chceme snížit jeho odstrašovací schopnost. Centrální banka odkupuje dluh, tak tady nejde o to zabývat se E, smlouvou, ale jde o to, jestli Evropská centrální banka může prostě do nekonečna e, nakupovat ten dluh a e, jde tedy o ten objem. Tady nejde o jednoduchý nákup dluhu. Řekl bych asi tolik, co jsem zatím ještě ostatně neřekl. Proč jsme tolik zájmu věnovali právě tomu bankovnímu kanel, eh, kanálů v eh, tom eh, souboru rozhodnutí. Banky představují 80 půjček eurozóně. Na rozdíl od od Spojených států a Spojeného království, kde přístup domácností a především podniků je přes kapitálové trhy a ne tolik přes banky, Eh, tak eh, vlastně eh, pro nás je to právě ten bankovní kanál. A chtěl bych říct další věc. Když se na ty banky podíváme, tak vidíme, že ty menší bankovní domy a středně velké bankovní instituce jsou těmi, které se soustředují na půjčování malým a středním podnikům a domácnostem. A proto mít možnost na pomoci eh, bankovnímu systému, od pomoci od eh, toho tlaku je významné, protože to je vlastně pomoc malým a středním podnikům, eh, které jsou zvlášť zasažené. To je vlastně celý smysl všech těch opatření, která přijímáme. Další otázkou je tato. Dejme tomu, že se nám to tedy podaří co budou banky s těmi prostředky dělat, jak s nimi naloží. Jak už jsem měl možnost říci několikrát, prvním cílem je e, vlastně znovu nastartovat e, ten proces e, úvěrů pro domácnosti a malé a střední podniky protože v této oblasti musíme pracovat, abychom zabránili ještě výraznějšímu zeslabení růstu, než je to, ke kterému teď dochází ale pak eh, je možno eh, dělat eh, další věci. Je možno vlastně kupovat dluhopisy, dokonce státní dluhopisy. Nevíme, jak se to bude odvíjet. Důležité je, aby banky rozhodovaly v naprosté nezávislosti e, o tom, co je nejlepším, e, nejlepší kombinací jejich e, investičních záměrů vzhledem k jejich podnikatelským modelům, jejich strategii a tak dále. Takže my skutečně nevíme. Nevíme, jak s tím banky naloží, kolik těch dluhopisů si nakoupí centrální banka ECB, e, ta těmito kanály, kanály nakupuje dluhopisy. E, já jsem vám asi dost dobře nerozuměl při e, tom dotazu. Vy jste se ptal na takzvané SMP, Secondary Market Purchases. To je tady proto, aby se vlastně znovu napravily ty měnové kanály. E, to je opatření, které je dočasné. Není tady nějaké, opat- e, nějaké omezení? No, když se ptáte, zdali tady není omezení, tak tady omezení tedy není. Ale myslíte si, že to je neomezené? Já už jsem řekl několikrát, není to ani věčné, ani nekonečné. Děkuji. Omlouvám se, nepochopil jsem otázku, říká pan Draghi. Antolej je další, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, i já bych chtěl využít této příležitosti a pozdravit předsedu Evropské centrální banky při tomto prvním dialogu. Veselé Vánoce mimochodem a e, dobrý rok 2012 vám i všem Evropanům. Doufám, že tomu tak bude. Evropská centrální banka, co to vlastně přesně je? Jestli jsem dost dobře pochopil e, to riziko, tak vaše, e, za, vaš, vaše Eh, kapitálové možnosti eh, představují kapitálové možnosti superbanky, i když jsou nižší než, dejme tomu, u japonské banky a tak dále. Teď hovoříte o hotovosti. Eh, trhy a především ratingové agentury dost přesně nehodnotí příslušnost eh, členských států, některých členských států k eurozóně. Přitom je to přece zásadní záruka. Co si o to myslíte? A za druhé, měnová politika. Když dochází k těm bohatým časům, tak je to dobré pro země, které jsou v centru, ale pak jsou tady další země, které v centru nejsou a které trpěly v důsledku eh, prostě eh, toho, že ta bublina eh, praskla a teď trpí. Takže mohla by měnová politika hrát určitou úlohu v tom zmírnění těch nevyvážeností celého cyklu. E, děkuji za to, že, za to e, blahopřání. Přání všeho nejlepšího k Vánocům, které opětuji a vysílám ho vůči všem zde přítomným. A teď ještě k těm měn, té měnové politice. Naše odpovědi v minulém týdnu se především e, týkaly e, těch tlaků ohledně e, financování a je třeba říct, že také Eh, toto se týká vlastně všech bank v eurozóně. Dám vám příklad. Máme nějakých 200 eh, eh, miliard eurobondů, které bylo splatné v čtvrt, prvním čtvrtletí příštího roku. A pak máme také obdobný objem vládních dluhopisů, které budou splatné v zhruba stejném období. A pak máme nějakých 200 plus miliard Eh, eur v obligacích, eh, které budou splatné nesnad v prvním čtvrtletí, ale v průběhu příštího roku. Takže tlaky, které, eh, kterým bude vystaven trh z dluhopisy, je, jsou opravdu velice zásadní, pokud neřeknu přímo bezprecedentní. My dobře víme, že naším cílem zde je zajistit, aby vše fungovalo. E, kap, kap, kapitál, nedostatek kapitálu představuje další problém pro banky. Pak je tady to, že nedávno ECB provedla takové šetření, e, z kterého vyplývají kapitálové e, potřeby bank a banky by mohly teď říct, je obtížné sehnat kapitál na trhu za tyto ceny mohu prodat eh, nějaké, eh, nějaký svůj tedy ten základní eh, kapitál, takže v takzvané fire sales, to znamená prodeje, které jsou uskutečňovány za velice nízké ceny, by samozřejmě vedly k další spirále směrem dolů a to obava tady je. A za třetí Eh, je tady obava, že banky v této situaci budou snižovat eh, půjčky. Kromě všech těchto tlaků jsou tady tlaky eh, z toho financování. Či, a my jsme se snažili reagovat toho 8. prosince právě na tento druhý problém, aby ty problémy s poskytováním finančních prostředků pro banky byly nějakým způsobem řešeny. Pak je tady ještě jedna věc. Eh, část těch problémů v tom eh, úvěrovém kanálu, eh, které dnes vidíme, vyplývá z toho, že se banky nechtějí pouštět do rizik. Lidé si nevěří a pak si tím pádem nepůjčují. Banky, banky nepůjčují. Uh, občanům, podnikům ani sobě navzájem. A tato averze vůči riziku, která je zvýšená, vyplývá částečně z toho, že určitá banka si může myslet, že ta, je, ta další banka je eh, prostě podfinancovaná, že nemá dost finančních prostředků, že chce řešit nesolventnost e, e, těmi půjčkami a ta opatření, která jsme přijali 8. prosince, se snaží reagovat i na tento aspekt. My každopádně doufáme, že se e, těmito kroky vyhneme těmi pro, těm problémům s úroky, takzvanému credit crunch. Žádné další dotazy v tuto chvíli? Ne, já myslím, že tam ještě něco bylo. Vy jste se ptala ještě na něco dalšího. Ano, ptal jsem se, jestli trhy správně vlastně hodnotí míru rizika uvnitř Evropské unie. Těžko říct. Nedá se říct ani ano, ani ne. Spíš vám uvedu, jak vlastně se vyvíjely poslední události. Celou řadu let úrokové míry na trhu vlastně neodrážely rozdíly mezi státy. Byly tady země, když totiž vzniklo euro, tak byly tady země, e, které prostě měly ty počáteční podmínky obrovsky odlišné. Některé státy měly velkou e, míru zadlužení již tehdy, jiné e, malou. Některé měly rostoucí ekonomiku, jiné nikoliv. A Politiky se také dost lišily. V některých členských státech byly ty eh, politiky vlastně eh, něčím, co se snažilo řešit rozpočtové deficity, podporování produktivity a tak dále. V jiných zemích eh, se ty rozpočty vymkly kontrole a vlastně ty odlišnosti se také nepromítali v odlišném přístupu k rizikům, takže tady se vlastně toto úplně vytratilo. A pak došlo ke krizi v roce 2007 až 2010, která započala krizí Lehman Brothers a to naprosto proměnilo pohled trhu na investory a najednou e, se tady ukázalo, že některá rizika jsou výrazně podhodnocená a reakcí na to je, že se teď vlastně zase nadhodnocují. E, to je něco, co jsem si ověřil už víckrát. Takže současná krize vládních dluhopisů e, je vlastně takovým odrazem stresu. To nejsou ceny, které bychom mohli e, vnímat v normálních časech. Nicméně my se již nevracíme k těm předchozím podmínkám. My eh, prostě se musíme eh, nějak zvyknout na ty takzvané spready, na to rozdělování eh, rizik a tržní fungování těchto tendencí je také užitečné, protože to vysílá signál jak k vnitrostátním, tak nadnárodním politikům, že musí pokročit ku předu. Děkuji a poprosila bych kolegy, aby se laskavě omezili každý na jednu otázku, protože jinak nedojde na kolegy, kteří jsou dále na seznamu. Ramon, děkuji, eh, paní předsedkyně. nákup eh, státních obligací některých členských států. Já tento, tuto intervenci velice eh, schvaluji, protože si myslím, že to zachránilo v napětém okamžiku euro, ale v některých státech to mohlo zase vést k pobíce k tomu, aby odložili strukturální reformy. Já jsem z Barcelony a v Katalánii máme liberální vládu a ta prostě přišla s programem na základě i doporučení Evropské komise. Naše vláda eh, začala eh, se eh, nejprve zabývat snižováním výdajů. Chceme v příštím roce snížit ještě o 5%, ale dnes katalánská vláda má problémy s likviditou, protože španělská vláda seškrtává převody peněz, protože pořád ještě má naprostý monopol na výběr daní. Proto se chci ptát, zda ECB přihlíže i k tomu, že programy, že, že by se nakupovaly eh, také eh, takovéto regionální obligace. Kupili, nakoupili byste eh, obligace vydané katalánskem? Eh, já si myslím, že obecně vzato eh, vlastně eh, všechny státy momentálně se ubírají již správnou cestou. Samozřejmě musíme připustit, že rychlost je rozdílná a bezprostřední úspěch je také rozdílný, ale všechny státy, které to musí udělat, už kraky činí a opravdu jsou plně odhodlány dosáhnout výsledků. To je tedy první otázka vaši, první část vaší otázky. Když se, a tady se vlastně snažím sem vnést určitý e, příznak optimismu, to je možná trochu moc, ale alespoň důvěry. Když se podíváme na současnou situaci, jak se země zasazují o to, aby obnovili rozpočtovou stabilitu a jak se situace liší od situace před rokem. Skutečně byly podniknuty velmi významné kroky. Pak té druhé části vaší otázky. Musíte si uvědomit, že SMP byl vytvořen s cílem, aby se obnovily kanály pro převody měnové tam, kde byly poškozené. Čili nejde o to, že e, na těchto druhotných trzích se prostě nakupují nebo, e, obligace e, té či oné vlády, protože tam chybí likvidita. Oni skupují tyto obligace tehdy, jestliže ECB si vidí, že měnová politika není aktivní, že je ochromena a je třeba ji znovu aktivizovat. To je tedy hlavní důvod těchto nákupů na sekundárních trzích. A takhle to zatím probíhá. Můžeme také hovořit o tom, co tím myslíme, když hovoříme obnovení aktivity kanálu, jimiž se uskutečňuje měnová politika. Prostě trhy eh, se státními dluhopisy, to je, nebo ten trh s těmito dluhopisy je obrovský. A to je vlastně jeden z nejvýznamnějších eh, převodných kanálů pro měnovou politiku. A eh, jestli jedná se o tento trh pro státní obligace, jestliže tedy ten uvízne, pak už měnovou politiku nebude možné provádět a pak SNP eh, intervenuje. Ale žádný jiný cíl tady nesledujeme. Děkuji. Děkuji, eh, pane Eh, guvernére a pane předsedente. A já budu muset být trošku tvořivější, protože už mnohé otázky jsou vlastně vyčerpány. Možná to bude těžší otázka. Měnová stabilita a dlouhodobé strukturální reformy. Ale vy sám jste dnes několikrát řekl, že také růst je důležitý a jeho přínosy, že to je velice důležité, aby se znovu obnovila důvěra investorů v eurozónu jako takovou. A eh, růst je samozřejmě obtížně eh, snaží tam, kde je slabší měna a když bude slabší euro vůči exportním regionům, pak by to samozřejmě přispělo eh, k tomu. A bez ohledu na to, že minulý týden došlo k poklesu eh, směného kurzu euro-dolar, pořád jsme nad 8% v porovnání s eh, rokem, kdy euro vzniklo. A jestliže tedy sledujete hlavně cenovou stabilitu, státu. Je možné a je žádoucí podle vašeho názoru, aby se dosáhlo stability eh, euro, přičemž by se snížil výměný kurz, zároveň aby se zlepšily vyhlídky na export z eurozóny. Já bych na to řekl, že ECB se snaží eh, pracovat, jak má, pracovat dobře. Máme měnovou politiku, eh, která přihlíží k tomuhle, která velice podporuje eh, reálnou situaci, reálnou ekonomiku, kterou představují podniky a, a také domácnosti. Čili měnová politika nikdy na tohle nezapomíná. A základní mandát je zajištění střednědobé stability cenové, ale zároveň má také podporovat tvorbu pracovních příležitostí a růst. Ale my vlastně nemáme cíl v oblasti směného kurzu, protože to nespadá do našeho primárního mandátu, jimž je udržení střednědobé cenové stability. Děkuji. Lost Pascal. Děkuji, Pascal. Dobrý den, pane předsedo. Řekl jste několikrát, že tady jde o důvěryhodnost Evropské centrální banky a že proto tedy nemá eh, nakupovat státní dluh. Myslíte si, že Eh, anglická banka a Federal Reserve, které postupovaly obráceně, nejsou dnes důvěryhodné? Za druhé, eh, to se týká Francie. Je pravděpodobné, že v nadcházejících dnech či týdnech ztratí Francie své eh, trojnásobné A. Jaké důsledky očekáváte, až k tomu dojde? Je tady několik scénářů Francie sama, Francie z více státy a tak dále. Třetí otázka, říkal jste již několikrát, že je zapotřebí strukturálních reform, aby e, se podpořil růst země, kde došlo k těmto reformám, e, protože ty asi máte na mysli reformy na trhu práce, je tedy situace vlastně stejná jako v eurozóně již eh, posledních deset let. Mluvím o Spojených státech. Takže podle jaké logiky se domníváte, že liberalizace trhu práce povede k nějaké vyšší, eh, většímu eh, růstu ekonomiky? Děkuji. Děkuji. K první otázce. Důvěryhodnost instituce, jakou je centrální banka, musí být měřena samozřejmě na základě e, jejího výkonu, její e, komunikace a také institucionálního zázemí a e, struktury. Mandát ECB je jasný. Cenová stabilita a mimochodem definice této stability hodně vytěžila i z naší vlastní eh, před dvěma lety. A pak je to také mandát eh, růst a plná zaměstnanost. Takže eh, mandát Feder, Fedu je hodně odlišný, o kterém teď mluvím, je hodně odlišný od toho, co je naším mandátem. Tam je to ta cenová stabilita. Takže důvěryhodnost eh, mají eh, různé eh, jurisdikce podobnou, ale také jsou tam specifické oblasti podle toho, o kterou tuto centrální instituci jde. Teď k té Francii. Vlastně nevím, musím říct, že nevím, zdali by Francie měla, či zdali ztratí své trojnásobné A Rozhodně si to nepřeji. Ale řeknu něco, co už jsem řekl. Upřímně řečeno, bychom si eh, ty změny v ratingu neměli až tolik připouštět, neměli bychom z toho dělat takovou věc. A to je, myslím, tak trochu uh, Eh, obecný přístup. Ani regulační orgány, ani média, ani trhy by to neměly prostě brát jako eh, alfu omegu. Je to jeden z, ze vstupů. Situace není taková jako před 15 lety. Nemělo by to být tak něco hrozného. Ale je tedy pravděpodobné, že pokud Francie půjde touto cestou, tak to bude změna i pro další země. Ale další věc je, Jaké budou důsledky toho, že, dejme tomu, Francie eh, do, eh, ztratí toto hodnocení pro EFCF? To eh, je důležitý dotaz. Je tady více věcí, které je možno podniknout jako důsledek. A já musím říct, že my aktivně pracujeme tím, že jsme teď agentem EFSF, Eh, velice pracujeme na eh, těchto scénářích, nejenom na Francii. Ale tou základní věcí je, je vlastně ten závazek Evropské rady ESM eh, e uvést vchod ještě dřív, než je plánovano a zrychlit jeho e, zavádění. A to e, v naději, že e, rekapitalizace ESM bude také zrychlena a že toto bude nejlepší možná reakce na jakékoliv důsledky z možného snížení ratingu. Pak je tady ještě jeden závazek Evropské rady. Je třeba vlastně znovu zhodnotit eh, přiměřenost eh, těch eh, finančních prostředků v rámci EFSF do tří měsíců, to znamená v březnu. To si myslím, že je ten nejlepší možný mechanismus ohledně, ohledně případného ochranného valu nechci jít tak daleko, že bych říkal, že snad ve Spojených státech nepotřebují strukturální reformy. To samozřejmě potřebují. Pokud vykládáme strukturální reformy jako pouze zavádění více flexibility na trhu práce, tak bych s vámi měl tendenci souhlasit. E, americký e, trh práce je velice flexibilní pro některé až příliš, protože ono se tam musí dát do souvislosti ta nejistota, která která jde ruku v ruce s flexibilitou. A je třeba to eh, měřit eh, soustavně. A Spojené státy potřebují ovšem eh, strukturální reformy i v jiných oblastech a hodně, ale tady to skončím, protože před, prezident Obama má jistě tyto věci na mysli. Děkuji. Vítám vás tady mezi námi a chtěl bych poděkovat také za váš pokus hovořit německy. Já tedy e, jsem slyšel, že jste hovořil o ratingových agenturách ve svém úvodním eh, slovu. A e, ano, skutečně my je nesmíme e, přeceňovat, ale e, v podstatě jsou jakýmsi měřítkem. A proto mám konkrétní otázku. Teď vlastně jste zavedli to, že bankám dáváte k dispozici prostředky na dobu tří let za jedno procento A to znamená také, že ECB bere jako záruku, eh, řekněme, cené papíry, které jsou eh, ne nejkvalitnější. Eh, podle jakých kritérií stanovujete, které z těchto cených papírů jsou přípustné nebo nepřípustné, když tedy chcete nepřeceňovat ratingy? Děkuji. No, I think, I think that's a, that's a good... Ano, tak to je jistě správná otázka, protože ECB skutečně využívalo ratingy, využíváme je dneska, ale není to jediné kritérium, máme své vlastní metody posuzování. Je to rámec, který přesahuje systém evropských centrálních bank My musíme rozlišovat mezi dvěma eh, směry rozšiřování těch přípustných záruk. Eh, jeden směr to je pro ECB. My tady máme určité eh, záruky, které byly 3A a jsou pro nás přijatelné i dokud, pokud budou mít alespoň rating 1A. To je prostě naše rozhodnutí. My si vlastně nejdříve provedeme vlastní posouzení, eh, my to ohodnotíme tržní hodnotou a pak ji tedy eh, jak si snížíme o jakýsi eh, koeficient. Čili jsme konzervativní. Pak tady máme ještě také jednu novinku, která je v duchu prozíravosti a sice, aby banky měly možnost využívat své půjčky klientům jako záruky. To ovšem znamená, že ECB, ale hlavně Národní centrální banky musí mít určitou kapacitu. Proč? Eh, protože eh, hodně, tedy jaksi národní centrální banky o těch úvěrech na svém území ví více než my, tak proto je to spíše okruh národní centrální banky. Čili je třeba, aby banky měly schopnost eh, ohodnotit si záruky, které ani žádný rating nemají, poněvadž nepodrobují se ratingům. Některé centrální banky už vlastně mají Eh, takovou osobnost eh, vlastního ratingu a to není žádná novinka, poněvadž eh, už dříve používali jako záruky bankovní úvěry. Mnohé centrální banky tento systém dosud nepoužívají, čili tam bude třeba, aby si upgradeovali svoji infrastrukturu tak, aby byli schopni schopny posuzovat eh, úvěrovou důvěryhodnost svých eh, privátních klientů a malých středních podniků. My tedy takto otvíráme, otvíráme, rozšiřujeme možnosti ručení a mnohé z toho bude v rukou Národní centrální bank. ECB bude vydávat jakési obecné pokyny, jak postupovat, poněvadž my tady my nemáme regulatorní pravomoce. A my de facto musíme chránit vlastní bilanci, jakožto i bilance Národní centrální bank. Děkuji. Děkuji, Ani. Děkuji vám. Stejné téma ovšem z jiného pohledu. Vy jste eh, řekl v předchozích odpovědích, že se musíme za každou cenu eh, vyhnout kredit crunchi, což by bylo negativní pro růst. Otázka je, jak to zajistíme, pokud nebudeme mít jasná pravidla pro to, jak peníze, které dostávají nyní banky za velice nízký úrok, jednoprocentní. Eh, když tedy nedáváme jakýsi, eh, nebo ne, nenařizujeme eh, transfer této likvidity do reálné ekonomiky, do malých a středních podniků, abychom se vyhli nedostatku likvidity na této úrovni. A ještě, jak můžeme zaručit evropským občanům to, že v Evropě prostě není myslitelné, aby se opakovalo to, co bylo ve Spojených státech, kdy výrazná část prostředků, která měla být využitá k refinancování ekonomiky, byla spotřebována na bonusy, dividendy a tak dále. A ještě poslední bod. Řekl jste, eh, že ekonomický pokles eh, v zemích, které jsou oslabené, by měl být, mělo být pouze krátkodobé, že je třeba vyhnat, vyhnout se kredit crunchi, ale skutečností je takové, taková, že nedostatek likvidity je už nyní příčinou recese, která je daleko hlubší, než se čekalo. Děkuji vám. Well, the, um, first question... Tak eh, první otázka, ano, mm, zda tedy máme mít pravidla. Myslím, že je velice obtížné zavést pravidla v tom smyslu, že by se bankům na, bankám nařizovalo, že tolik či tolik procent mají tam a tam investovat. Eh, ty banky eh, byly určitě dříve velice dobře řízené, sami si rozhodovali, kolik dají do ekonomiky, kolik do vlastního financování, eh, kolik do vládních bondů. To se odráželo od eh, jejich vlastních eh, strategií výpočtu rizika a návratnosti strategických modelů a tak dále. Pomocí, respektive tím Eh, rozhodnutím eh, Evropské centrální banky se snižuje jejich riziko a zejména se snižují jejich náklady. To znamená, že ty eh, banky mají nyní poměrně slušný střednědobý výhled. Mají relativní jistotu, že na příští tři roky budou mít dispozici toto financování. Nezapomeňme, že průměrná splatnost eh, těch bondů, které se budou příští rok splácet, je zhruba 3,5 roku, takže my jsme blízko tady této úrovně. A dá se říci, že očekávání na trhu dluhopisu je celkem eh, uzavřené. Eh, prostě banky už asi několik měsíců nebyly schopny vydat nové dluhopisy. To znamená, že je to tlak, který už znají a de facto těžko by se stanovovala pravidla pro různé typy bank v různých zemích. Bylo by to velmi složité. A my v současné době máme jednu prioritu a to znamená zajistit za každou cenu, aby nenastala eh, recese způsobená nedostatkem financování. Nyní, jak se vyhnout americkému scénáři. My jsme tady zavedli za poslední rok a půl mnoho opatření, zejména v Evropě. Je to dozorová činnost. Všichni národní eh, dohledy eh, vydali eh, vydali pokyny, pokud se týče kompenzací odměn eh, vrcholného managementu a tak dále. To bylo v rámci FSP a G20 zhruba před dvěma lety se na tom dohodla a tato Evropská unie převzala a sformulovala do podoby směrnice. Dále, pokud se týče naší zkušenosti s americkou krizí, ale také z jiných důvodů. Jde o to, že banky mají ne nedostatek likvidních zdrojů, ale také nedostatek kapitálu. A my bychom určitě nechtěli eh, eh, přispět k tomu, aby ty jejich už tak omezené prostředky, které mají, eh, by ještě odtekly někam do soukromých kapes. Takže Eh, skutečně my tady máme eh, velice jinou situaci, než bylo ve Spojených státech. A máte ještě jednu část, ještě eh, jeden bod. Problémy likvidity už nyní mohou za hlubší a horší recesy v těch oslabených zemích. Čili otázka sněla, jakým způsobem Eh, se vyrovnat s těmito problémy, kde skutečně eh, ta likvidita prostě nedostatečně proudí do ekonomické činnosti. No, eh, já myslím, že to naše rozhodnutí z posledního zasedání řeší také tento problém. V některých zemích té, ta likvidita nabývá podoby nouzové Eh, nouzové pomoci eh, v podobě likvidity, takže tak nějak se to uskutečňuje. Yes, thank you, chair. Eh, děkuji, paní předsedkyně, paní Draghi, jsme velice rádi, že se k nám poprvé zavítal do toho výboru. Nejprve taková poznámka. Vždycky je tedy tendence dívat se na úsporná opatření a potřebu strukturálních v reform i z hlediska kulturní eh, perspektivy sever-jih nebo sociální pravice-levice, ale myslím si také, že je tady určitá neochota k reformám a úsporným opatřením, což je spojeno i s generacemi, které nechtějí eh, se vzdát privilegií a které přenášejí eh, břemeno na budoucí generace. Já se chci zeptat, zda si myslíte, že se dělá dost nejen nejenom státy, které eh, jsou už v potížích, ale i s těmi takzvanými cnostnými severskými v oblasti důchodové reformy. Myslíte si, že se dělá dost, aby zajistili udržitelnost? rozumná měřítku a za, tři, za druhé, konkrétně co se týče mé země Nizozemska, myslíte si, že kolektivní hypotéční dluh, který je nejvyšší na světě, představuje zvláštní riziko? A domníváte se, že kdyby politika, která povzbuzuje e, soukromé zadlužování, by se nezměnila, že by to nakonec Nizozemsko muselo udělat? Eh, k první záležitosti. Mám za to, že eh, se to hlavně eh, týká tomu, abychom tady napravili současnou mezigenerační nerovnováhu. Celkový obrázek v oblasti eurozóny je převážen ve prospěch starší generace. Samozřejmě je to otázka stupně, míry. V některých státech tato nerovnováha je daleko větší. A to jsou hlavně ty státy, které teď něco dělají, protože jsou k tomu tlačeny. Tlačí je k tomu eh, politické nutnosti, trhy a vlastně podnikají výraznější opatření. Takže musíme vítat i že i ty země, které do toho e, trhy přímo netlačí, si také začínají uvědomovat problémy situace, která vlastně znamená diskriminaci vůči mladším generacím. A na druhé, a k té druhé části musím připustit, že momentálně na to nemám odpověď protože to je eh, otázka konkrétní pro konkrétní zemi, ale mohu vám říct jedno. Eh, to přesně zapadá eh, do těch záležitostí, které se týká FSFF. Je to to, čeho se SFR, e- je to potenciální nestabilita finančních uspořádání v určitých státech. Čili já, až budu hovořit o ESRB, až tedy sem přijdu ve své druhé podobě, tak vám k tomu řeknu více. Lony? Děkuji, děkuji. Činnost centrální banky během posledních několika let v zásadě směřovala do dvou oblastí. Na jedné straně ECB nakupovala omezená množství eh, státních dluhopisů eh, v některých státech eurozóny, zejména ve Španělsku a v Itálii. Druhá oblast snižování úrokových sazeb. To všechno bylo užitečné a dobře hodnocené. Ovšem, krize, kterou dnes tady v Evropě zažíváme, nespočívá v inflaci, ale spíše v deflaci a nedostatečném hospodářském růstu. Proto se vás, pane prezidente, ptám, jakou další měnovou politiku by mohla vypracovat Evropská centrální banka ve snaze změnit trend, deflační trend nedostatečného růstu. Nějaká omezená bankovní zdanění, tak aby znovu eh, mohly ekonomiky růstat. Čili by to za současné situace, anebo, a to je vlastně ta nejdůležitější otázka, existuje snad exist, eh, nebezpečí neefektivnosti v souvislosti s rekapitalizací bank, která se provádí. Já eh, jsem viděl, eh, si všiml v tom interview eh, o tom, že jste tam hovořil i o těch zátěžových testech, stres testech. Děkuji. Za prvé, my pořád to ještě eh, říkáme, že pravděpodobnost inflace je poměrně nízká. A když hovoříme o snižování, nikdy se nějak předběžně nezavazujeme, co se týče snižování úvěru, eh, úrokových sazeb. A jinak tady prostě je otázka likvidity, Pak ehm, jsou tady banky, které více poskytují kolaterály. A myslím si, že tady jsme už udělali něco docela užitečného ale my velice bedlivě sledujeme, jak se věci rozvíjejí v ekonomice jako takové a budeme se tím během dalších týdnů a měsíců zabývat a budeme dále rozhodovat, ale myslím si, že už jsme docela udělali důležité věci. Děkuji, Leonardo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za eh, vaše vystoupení eh, a to, co jste řekl ohledně ratingových agentur. Já mám ještě další dotaz a e, budu hovořit trochu kriticky před e, těmi zátěžovými testy a evropskými orgány a zveřejněním tohohle všeho Eh, tak měl vlastně fungovat ten Evropský nástroj finanční stability, aby to eh, mělo pozitivní důsledek na banky a kapitál. Pak jsme měli předpokládat či předvídat jakousi rekapitalizaci bank, ale věci se začaly odvíjet odlišně od tohoto ideálního scénáře. Takže by tady by opravdu zapotřebí lepší koordinace s evropskými dozorovými orgány. A já se táži, je třeba rekapitalizovat evropské banky, je to okamžitý a jasný cíl, jak toho dosáhnout. Domníváte se, že požadavek, aby banky vytvořily mezibankovní fondy, které by představovaly 1% eh, garantovaných vkladů. Jak jste sám uvedl, tady vlastně došlo k změně pořadí oproti přirozenému vývoji věci a proces rekapitalizace bank se teď stal mnohem obtížnějším, než eh, jak to bylo předvídáno ve chvíli, kdy bylo přijato rozhodnutí, protože ta situace dnes je velmi odlišná. A Ono by to tehdy bylo bývalo lepší, kdyby EFSF byl plně operativní. Ale banky musí jít cestou rekapitalizace, k tomu není žádná alternativa. Těch cest, jak toho dosáhnout, je víc a je také víc různých eh, eventuálních časových harmonogramů. Každopádně banky tu rekapitalizaci provést musí, aniž by přitom snižovali míru půjček. Proto Evropská eh, bankovní eh, agentura trvá na tom, že by banky měly eh, provést rekapitalizaci, nesnižovat půjčky a rekapitalizovat se předem určeným objemem peněz. Další aspekt je této Evropské bankovní agentury v tom, že tato agentura chce provádět takový běžný e, test zátěžovosti. Nebude to mimořádný test, jako ten, který proběhl. Takže je třeba e, si říci, že se jedná o pozitivní vývoj, banky mohou pokračovat v rekapitalizaci, aniž by e, tady byla nějaká hrozba. E, takže co se týče té otázky mezibankovního aspektu, tady vám skutečně nemohu odpovědět jako šéf ECB. Děkuji. Koren je další, prosím. Děkuji. Jako jedna ze zpravodajů eh, v Sixpacku E, společně se Sylvie Goulart a dalšími. Mě hodně zajímá, jak to všechno bude postupovat dál. A vždycky jsme byli velice vděční za to, že pan Triše, váš předchůdce, byl vždy nesmírně otevřený ohledně vznikající legislativy a e, v jeho e, přístup byl velice viditelný i v oblasti toho sixpacku, takže ten, ta nová dehoda byla vlastně, se dostala k tisku, všichni jsme si to mohli přečíst, hovoříte o uh, zlatém pravidlu, do Golden Rule, uh, mluvil jste o tom, že by se toto pravidlo mělo dostat do té základní e, legislativy, hovořil jste o větší fiskální integraci. Takže tento návrh skutečně ta rozhodná ty rozhodné kroky odráží? Chtěla bych vědět, zdali se e, domníváte, že tomu tak je. Já osobně o tom pochybuji. Za prvé, role smluvních stran členských států je dobře propracovaná, ale e, role Evropské komise a role Evropského rozpočtového výboru a výboru pro rozpočtovou kontrolu tady dokonce nejsou ani zmíněny. Za druhé, e, nové rozpočtové a ekonomické partnerství pro členské státy je nový prvek, který je zaveden, zatímco program stability a konvergence a vnitrostátní programu eh, dobře propracované v Sixpacku nejsou vůbec zmíněny a není jasné, jaké budou vztahy mezi všemi těmito eh, nástroji, zdali tento nový rozpočtový eh, či program rozpočtové a ekonomického partnerství je nějak propojen se Sixpackem. A potom Eh, se tady hovoří o ekonomické spolupráci mezi členskými státy. My víme, že až do posud vlastně tady neexistuje nějaký výrazný pokrok. Eh, teď mluvím tedy o tom dozoru v oblasti makroekonomickém a o evropském semestru, kde je silná role pro Evropskou komisi a Evropský parlament. To není vůbec zmíněno. Uh, Eh, takže je tento návrh, ten skutečně konečný fiskální pakt, který jste očekával, o kterém jste toužil? Ano, eh, ta otázka ta má jednu odpověď a zní ne. Toto je pouze první krok. První krok, protože eh, v budoucnosti je prostor, eh, kdy se věci můžou zlepšit. Eh, můžou se zlepšit eh, role jednotlivých institucí, mohou se změnit orgány. To je důležitá část toho šesti balíčku. Já si myslím, že to všechno může být výrazně zlepšeno. Ovšem to, že ekonomická část šestí balíčku není eh, reflektována v současných návrzích, tak to neznamená, že je to mrtvé. To ne. Buď tedy se tím budeme zabývat ještě jednou, nebo eh, je to tím, že by to v podstatě mohlo jít eh, svou vlastní cestou. Čili ten kompakt to není jenom otázka zvyšování daní nebo omezování výdajů. Součástí je také růst, zaměstnanost, konkurenceschopnost, čili hodnoty, které jsou vlastně hodnotami toho, eh, té ekonomické části šestí balíčků. Pervenche. Merci, eh, Děkuji, Sharon. Pane předsedo, vy jste jednomu z mých předchůdců eh, eh, v této rozpravě řekl, že eh, role Evropské banky, centrální banky je odlišná od role anglické banky či Fedu. Ale váš předchůdce říkal, že Není otázkou to, jaký je mandát. I s různými mandáty e, vlastně všechny centrální banky jdou cestou jedné strategie v měnové politice. Změnilo se tedy v této oblasti něco? Druhá otázka. Ta se týká mandátu, který dáte vašemu zástupci v pracovní skupině, která začne fungovat zítra a bude projednávat e, e, tu dohodu. Záleží samozřejmě na moudrosti šéfů států a vlád v Evropské eurozóně. Jde o to institucionalizovat e, v evropských smlouvách pakt Euro+. Plus. Myslíte si, že to je dobrá strategie, aby eurozóna vystoupila z, toho, z té recese, která e, existuje? Myslíte si, že z e, právního hlediska koherentní definovat mimořádné podmínky, připomínky mimořádného charakteru už jsou již zakotveny ve, ve smlouvě. Nikdo to nechtěl použít, několik z nás žádalo, aby použity byly. A na druhé straně e, koncepce strukturální reforma je zavedena bez jakékoliv politické debaty o tom, co to obnáší. A teď, co se týče nařízení e, tak e, dodávky, tak Cameron vás eh, dotlačil před soudní důr. Myslíte si, že to je nejlepší způsob, jak toto řešit? Ani se vás neptám eh, na to, co si myslíte o eh, tom poli působnosti a o kompenzacích v rámci eurozemí. Jaká byla vaše první otázka, to mi uniklo, paní kolegyně. Moje první otázka je následující. Pa Jean-Claude Trichet, když seděl na vašem místě, tak nám říkal, že i ty různé mandáty centrálních bank vlastně neznamenají nic jiného, než že ty banky stejně jdou jednou eh, cestou, jednou měnovou politikou. Eh, a vy jste teď jednomu z mých kolegů tady řekl dnes, že musíte jít cestou jiné měnové politiky, než třeba Fed nebo anglická banka, Bank of England, protože máte máte jiný mandát, tak se ptám, k jaké změně došlo. Tak eh, já bych to řekl tak. My jsme měli eh, různé instrumenty, tak to vždycky bylo. A také eh, v době, kdy můj předchůdce hovořil o monitorovace, tedy o měnové politice. My máme tedy i dnes monetární politiku a máme Eh, postoj, který se přizpůsobuje finančnímu systému, který je stále ještě poškozen a je třeba ho eh, v několika aspektech eh, upravit. A dále máme ekonomickou situaci, která by se kvůli možnému credit crunchi mohla proměnit v hospodářský pokles. Druhá otázka, ano, hlavní příspěvek samitu, pokud se týče nového legislativního rámce, spočívá v tom, že zde máme nyní ústavní prioritu. Ano, a to je skutečně hlavní příspěvek. Proč? Protože se takto umožní kontrola ex ante o které nebudou rozhodovat eh, eh, podle vlastního uvážení sekundární národní legislativa. Třetí bod, definice mimořádných okolností, eh, strukturální politiky. V tom se projevuje, a zde máte pravdu, že skutečně je třeba ještě popracovat na tom, aby nebyly nekonzistentnosti mezi prací, která již byla vykonána a mezi tím, co se teď dělá. To vlastně poukazuje na ten prostý fakt, že je třeba na tom pracovat dále. Ten šestý balíček není hotový. Je to významný první krok. Pokud se týče Velké Británie, Já se domnívám, že pokud bychom se mohli vrátit ke spolupráci na Evropě, na Evropské unii, to by určitě bylo lepší, než kdybychom se dělili. Nicméně eurozóna má své specifické problémy a potíže, to teď vidíme, a na to je třeba najít odpověď. Čili my na jedné straně chceme zůstat pospolu nebo jsem se ještě blíže a současně s tím plně uznávat to, že problémy eurozóny se týkají specificky členů eurozóny. No a eh, jak se ukázalo 9. prosince, není to nic jednoduchého. Děkuji, Otmare. Pane pane guvernére, eh, zaznělo tady mnoho otázek. Mm, já bych tomu tak ještě něco málo přidal. Vy jste hovořil o průlomu na summitu. Tak to ovšem tak nevidí. Eh, jaký je váš odhad v procentech, že eh, politické, tedy realizační rozhodnutí skutečně budou eh, tato rozhodnutí implementovat. Dále, eh, jak mohou opatření, eh, která se tedy přijala, ohrozit slabší banky. A druhá a poslední otázka, ten, to 25% ostříhání dluhu, bude to stačit? Máte pravdu. Summit Evropské unie ze strany trhu se dočkal daleko slabšího uznání, než si zasloužil. A já jsem se od té doby pokoušel, dále se pokouším eh, říci a vysvětlit, že ten krok byl daleko významnější, než jak to mnozí vnímají. Nicméně, eh, pokud eh, něco takového nastane, je třeba se ptát, jaké bylo očekávání a bylo toto očekávání reálné. A já si myslím, že to bylo tak, že eh, summit, co by zázračná kulka, která eh, vyřeší eh, tuto krizi, to bylo očekávání, které jsme měli, ovšem samozřejmě nebylo reálné. Měli bychom to srovnat s předchozími samity a s realitou, která je doprovázela. Čili já si myslím, že ten summit skutečně byl krokem před. Pokud se týče eh, zdeformované konference mezi zdravými a nezdravými bankami, eh, pardon, já jsem možná nezachytil zcela tu otázku. Eh, je tady obava, že ani to jedno procento a otázka, kolik musíme mít vlastního kapitálu v bankách, že tedy v mnoha případech eh, banky, které jsou, eh, tedy byly, počínaly si eh, úsporně a věnovali tedy své prostředky do dlouhodobých investic, takže budou znevýhodněné oproti těm, kteří byli neúsporné a krátkodobé. Why, why do you say... Proč to říkáte? Proč si myslíte, že to pro ně bude nevýhodou? Ano, samozřejmě máme obavy, že podmínky nejsou v bankovním systému rovné pro všechny. Nicméně existuje proto řada důvodů. Stávající předpisy, nařízení, směrnice sami o sobě žádné mezi bankami nerozlišují, čili oni se pokoušejí vytvářet stejné podmínky pro všechny. Nicméně Otázka je, jak to v praxi uplatňují národní dohledové orgány. A tady je třeba se eh, zamyslet nad tím, zda máme či nemáme rovné podmínky. Děkuji vám. Right. Jedna otázka, ne? Eh, Dobře. Máme ještě dva poslední, dva poslední řečníky. Prosím, Danuta Hybner Děkuji, velice děkuji. Já bych se chtěla zeptat na eh, zvládání přeshraniční krize, protože my v Evropské unii jsme velice rychle ustavili evropský dohled prakticky přes noc, eh, měřeno našimi normami rozhodování, ale eh, poměrně pomalu, i když snad ne, se nepřímo otálíme, s tím, abychom ustavili mechanismus pro řešení přeshraničních záležitostí. ECB se velice aktivně zapojila do před legislativní e, fázi, když jsme měli i zprávu z vlastní iniciativy někdy před rokem. Nevadí vám, že dosud ještě nemáme tento institucionální rámec a jak se vám z tohoto hlediska jeví budoucnost? Uh, ano, opravdu, já bych ale měl tedy říci, že existuje návrh směrnice, pro vytvoření eh, řešení přeshraničních situací. Udělalo se hodně, ne vždycky na evropské úrovni, ale na globální úrovni pro eh, přeshraniční řešení. Takže co se týče vyhodnocování eh, řešení národními eh, orgány dohledu eh, tím, aby tady byly mechanismy pro řešení. A vlastně to spadá do dvou kategorií. Jedna, změny v legislativě, které by umožnily orgánům dohledu nebo kdo tedy tam momentálně eh, to má na starosti, určité rozhodovací pravomoce. A také takzvané living Wells sepsané různými institucemi. Čili na globální úrovni se udělalo docela hodně a existuje návrh směrnice na úrovni Evropské unie, ale neměli bychom podceňovat, jak složitý je to úkol. Dovolte mi ještě k tomu říci, že se daleko, velice zlepšila um, spolupráce eh, mezi orgány dohledu na národní úrovni co do sledování situace, ale není to jednoduché, protože eh, co se týče řešení přeshraničních krizí, pak tady máme co dělat eh, s rozdíly v zákonodárství o úpadku, o bankrotu. A to je velice pevně spojeno s celou historií legislativní jednotlivých států. Eh, takže bankroty a řešení přeshraničních záležitostí eh, musí nejprve sjednotit tyto rozdíly v zákonodárství, tak aby to mohlo fungovat. Například eh, máte různé jurisdikce, existují různé Eh, orgány dohledu, i když to nemusí být vždycky zrovna to prostě různé orgány se potom musí nějak dohodnout na tom, jaký je seznam věřitelů, eh, kteří, kterým se pomůže v případě bankrotu. Takže na globální úrovni se pak musí zajistit, že tatáž banka, která dejme tomu zkrachuje a je to přeshraniční instituce, pak tedy se musí zajistit, že věřit Svěřiteli této banky se bude zacházet v různých jurisdikcích na celém světě stejně. A to není jednoduché. V Evropské unii Teoreticky máme možná před sebou jednodušší úlohu, protože v posledu budeme mít jednu směrnici, ale tam zase bude těžký úkol, jak harmonizovat různé zákony, různé právní předpisy v různých jurisdikcích týkající se úpadku společnosti. Děkuji, Diego, nakonec. Děkuji, eh, paní předsedkyně, pane prezidente Dragé. Na začátku bych eh, chtěl říci dobré odpoledne, či spíše dobrý večer. A chci eh, vám poblahopřát k nástupu do nové funkce a chtěl bych se vás rovnou na něco zeptat. V době, kdy jsou problémy s tím, jak Eh, provozovat jednotnou měnu. Teď v době zadluženosti státu a z toho plynoucí krize, jak eh, se zdíváte na otázku eurobondů nebo bondů obligací stability, jak tomu říká předseda komise, máme, hovoří se o zelené knize, já vím, že je to obtížná otázka, aby se na ní dalo stručně odpovědět, ale pokud na ní má někdo stručnou odpověď, tak zcela jistě jste to vy. Eh, velice stručná odpověď je, že euroobligace by mohly mít eh, smysl ve fiskální unii, ale jestliže neexistuje fiskální unie, pak eh, se asi musíme zeptat takto. Bylo by, byl by proveditelný systém, kdyby státy měli společné, ale zároveň oddělené emise, vzájemně by si za ně ručili, ale přitom by eh, vynakládali peníze eh, různě. Prostě v tom by se, mm, na tom by se nepodíleli. Čili eh, tady ten proces je spojený s jednou základních věcí. Čím více států se z hlediska své svrchovanosti vlastně shodnou na fiskálním stanovisku. Čím víc tedy vlastně eh, tady se pustí té své fiskální svrchovanosti, tím větší bude přínos jakékoliv koncepce eh, euroobligací. Ale čím méně to učiní, čím méně se zbaví této fiskální svrchovanosti z nejrůznějších, zejména politických důvodů, tím menší bude užitek takové koncepce, protože jestliže budou různé státy, které budou eh, výdaje řídit různě, daně budou mít daněvou politiku, pak těžko můžeme pomyslet na společnou emisi, eh, aby si, těžko si můžeme představit, že si státy budou navzájem ručit. A nebo mezi tím jsou ještě různé mezi návrhy, eh, částečné záruky. Já nebudu zabíhat do podrobností, ale jenom, abyste si uvědomili, jaké je tady spektrum eventuálních alternativ. Čili čím samostatnější jsou země, tím částečnější budou návrhy a tím menší bude z toho přínos snad už jsem vám odpověděl, ale já bych jenom ještě dokončil svoji předchozí odpověď. Jenom, aby tady nebyly žádné pochybnosti. ECB podporuje eh, pra, plány eh, komise na řešení případů přeshraničních a také podporujeme toolkit a tedy ten soubor nástrojů a to, aby tady byl ex ante mechanismus řešení finančních záležitostí. Děkuji. Tím jsme se dostali ke konci našeho prvního dialogu s vámi a bylo to velice užitečné a velice také se moc těšíme na příští. Nebude to trvat dlouho, než se zase sejdeme. Myslím si, že nic dalšího nemáme, takže se zase uvidíme ráno.